Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tak, vážení kolegové, můžeme začít. Nejprve máme na programu bod 16, tedy situace v trialozích. Nyní k autonomním obchodním záležitostem západního Balkánu. E, tady proběhla první schůze a byli jsme konfrontováni s tím, že Rada eh, v otázce eh, prováděcích aktů a eh, aktů přenesené pravomoci o, tom, o, o, o tomto tématu vůbec nechtěla diskutovat, proto jsme nemohli jednat dál. Teď jsme dostali dopis, ve kterém Rada ještě jednou potvrzuje tuto tvrdou pozici a my už jsme se sešli a rozhodli jsme se sepsat velice přátelskou, ale rozhodnou odpověď, že jsme připraveni vyjednávat, ale ne jen tak beze všeho Radě ustupovat. Tím tedy zveme radu k dalšímu jednání. To tedy tolik k západnímu Balkánu. A ohledně konfliktních surovin vlastně není nic nového. V nic se nestalo. Rada se ještě nezhodla. Pane zpravodaji, chcete něco doplnit k západnímu Balkánu? Pane předsedo, chci pouze říci, že návrh, který jste předložil na neformálním zasedání poslanců, je všem známý. Já si myslím, že by bylo dobré reagovat eh, nejen tím, že budeme k dispozici k jednání, to je samozřejmě zjevné, ale musíme odpovědět také věcně, v tom smyslu, že námitky rady mají nemají tedy právní podklad, takže si myslím, že to naše stanovisko bychom měli i dále hájit. Pak uvidíme, jak se situace vyvine. I toto je příležitost k tomu, jak trochu přispět, trochu vylepšit vztahy mezi radou, komisí a také parlamentem. Z tohoto hlediska jsem eh, opravdu velmi znepokojen. Není to věc, kterou bychom teď měli řešit na tomto fóru. Ale pokud jde o uprchlíky, tak jsem opravdu znepokojen tím, že ta debata probíhá na radě tak, jak probíhá. Já si myslím, že všechny příležitosti, které nám poslouží k tomu, abychom vylepšili tento vztah, aby byl méně mezivládní a aby Evropa šla tedy spíše parlamentní než mezivládní cestou, tak si myslím, že to bude rozhodně přínosné jak pro lidi, tak pro evropské instituce. Ganz herzlichen Dank. Děkuji. Tím opustíme tento bod a dostáváme se k bodu 17, který se týká blížícího se zahájení vyjednávání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem. Evropská unie a Tunisko mají už dlouho dobré vztahy a nyní eh, uzavřeli v roce 1995 eh, asociační dohodu a v letošním květnu premiér Tuniska během eh, návštěvy v Bruselu ještě jednou potvrdil, že hodlá eh, posílit vzájemné obchodní vztahy pomocí takovéto dohody a proto eh, se rozběhly procesy a celkově máme velice silnou podporu eh, Evropské unie pro rozvoj v Tunisku a právě náš výbor poskytl Tunisku um, makrofinanční pomoc ve výši 300 milionů euro, což je jasný signál pro posílení spolupráce a uzavření dohody. První kolo je naplánováno na uh, polovinu října a já jsem uh, velice rád, že pan velvyslanec Tuniska Pan Tahrar Šerif eh, je tu s námi a dávám mu nyní slovo. Vítejte. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za to, že přišli. Je to důkazem toho, jaký zájem máte o mou zemi. Víte, že Turisko prochází kritickým obdobím, obtížným obdobím a vedle toho je tu politická vůle zahájit jednání s Evropskou unii 19. října. To bude zahájeno první kolo. Před týdnem, nebo tedy o týden dříve, bude návštěva paní komisařky Malström v Tunisku, kde bude ohlášeno zahájení tohoto jednání a já doufám, že to bude završeno co nejlépe. Ale hovořil jsem o těch těžkostech. Boj proti terorismu i socioekonomická situace je v současné době velmi komplikovaná. Demokratický proces se dobře rozvinul, dobře pokročil, v podstatě je to jediný případ v regionu, jak všichni dobře víte. A teď je čas na reformy a s těmito reformami je třeba zavázat se jednání s Evropskou unii. A tato jednání jsou obtížná, protože je zde celá řada citlivých odvětví, jako je zemědělství, služby. Jsou zde odvětví, která jsou připravena na konkurenci, jiná naopak ne, takže potřebujeme přechodné období několika let, možná jako to bylo v 90. letech u průmyslových odvětví. Tam trvalo asi 10 let, než se připravili ty průmyslové obory a průmyslová odvětví, než se dostali na tu odpovídající úroveň. Takže si myslím, že je třeba být eh, flexibilní. Je zde asymetrie mezi tou malou zemí Tuniskem, máme 11 milionů obyvatel a Evropskou unii půl miliardou obyvatel. Ale to riziko je obrovské a vy určitě chápete tu asymetrii mezi malým Tuniskem a velkou Evropou. A přejeme si mnohem více chápající mnohem chápavější a mnohem solidárnější Evropu. To je velmi důležité, pane předsedo. Vy jste zmínil makroekonomickou pomoc ve výši 300 tisíce milionů eur. My jsme požadovali 500 tisíc, dostali jsme 300 tisíc. V současné době chceme aby byly vyplaceny ty dvě tranče, které zbývají, to znamená 200 milionů eur ještě do konce roku. Ta situace je dost obtížná, dost kritická, pokud to tak můžu říci. Téměř pět let eh, už uplynulo od tuniské revoluce, bohužel nezaměstnanost nepoklesla, především nezaměstnanost mladých, eh, především eh, mladí, kteří mají vyšší vzdělání, čekají na to, aby dostali práci. Máme jich asi 300 tisíc, kteří mají diplom a nemají práci, jsou nezaměstnaní. Takže když k tomu ještě přidáte krizi v cestovním ruchu, po těch atentátech, které proběhly. Prostě máme velmi obtížný rok. 80% turistů zrušilo svou dovolenou eh, v Tunisku. Proto tedy doufáme v tu makroekonomickou pomoc, kterou jsme požádali, o kterou jsme požádali ve výši 500 tisíc eur na rok 2016 a spoleháme na vás, že nám pomůžete jako dříve. Tehdy jsme dostali pomoc ve výši 250 tisíc euro díky vám. To bylo 300 tisíc. Já už jsem tady řadu let, ten politický diskurs je dobrý, je pozbudivý, ale mimořádné situace vyžadují mimořádnou reakci od Evropské unie. Bohužel tato drobná gesta jsou určitě cennou pomocí pro Turecko, ale nestačí to. A teď, když se pustíme do té velké akce pro Tunisko, pro zemědělce, pro rozvoj služeb, tak to není úplně jednoduché a občanská společnost Tunisku je znepokojena. Proto tedy vznikl v rámci UGTT, což je odborová centrála v Tunisku, takový soubor 15 nevládních organizací, které právě se staly mluvčím zemědělců, celé řady odvětví ve službách, staly se mluvčím občanské společnosti a já vám zde tlumočím jejich obavy. Je Tunisko opravdu velmi odvážné, když zahajuje tato jednání. A já doufám, že s vaší pomocí a s pochopením Evropské komise se nám podaří tuto agendu završit, ale musíme především pamatovat na to, že je třeba tuniským podnikatelům poskytnout výhody. Především pokud o jejich mobilitu, je třeba zrušit víza. Ještě než zahájíme jednání o mobilitě a poskytování víz. Já vás prosím, abyste vedli osvětovou kampaně, informovali o tom, co to vlastně znamená, aby se situace poněkud ozdravila a aby se veřejnému mění v Tunisku a veřejnosti v Tunisku vysvětlilo, o čem to je, protože bohužel když jsem četl tu politickou deklaraci o mobilitě, tak eh, mě nazvali zrádcem. Tak jistě pochopíte, o co tady jde. Byl jsem obvinován z toho, že chci prodat Tunisko, že se tady budeme vrhat na Evropu, která je obklopena ostnatým drátem. My chceme Evropu, která bude mnohem chápavější, mnohem vstřícnější. Už vzhledem k tomu, že tady je to dohoda velmi štědrá, velmi velkorysá, dochází tedy k celkovému otevření trhu, k úplnému otevření. Je zde tedy velká naděje, která je vkládána do těchto jednání, ale je třeba vědět, že Tunisko bylo velmi zklamáno už před několika lety. Já jsem velmi zblízka sledoval partnerství s Dovil a všichni víte, jaká očekávání jsme měli po samitu v Dovil celá řada slibů, nicméně výsledek byl téměř nulový. My si tedy přejeme, aby se trošku pochopili naši situaci, slabost tuniského hospodářství potřebuje mimořádnou reakci a mnohem větší pomoc pro mou zemi. Potřebujeme tedy přípravné práce, Chtěli bychom také, aby tuniští experti byli přizváni ke studii dopadu v různých odvětvích. Tím se zvýší důvěryhodnost těchto studií, která budou, které budou vedeny Evropskou unii. A přejeme si také posílení spolupráce s občanskou společností, především s odbory a profesními organizacemi. A máme zde také paní Žeriby, která zastupuje Toniskou občanskou společnost. Ta byla členkou ústavního schromáždění a já doufám, že se nám podaří uklidnit celé tuniské veřejné mínění, celou společnost. Návrh dohody byl předložen před několika dny a odpovídající orgány jej teď zkoumají, ale je třeba pomoci i tuniským vyjednavačům. A proto si přejeme nejen technickou, ale i finanční pomoc pro tyto vyjednavače v průběhu jednání. Jsou tam obsaženy sliby, předběžný rozpočet 300 tisíc eur, který je určen na technickou pomoc a asi 10 milionů eur na rok 2015 je zde přislíbeno. Ale podle mě je třeba posuzovat i sociální a rozvojové dimenze problému. Musíme zohlednit také potřebu mobility, volného pohybu podnikatelů, a to bez ohledu na pokročování jednání o partnerství. Zmínil jsem také technickou pomoc. Spoléháme na pomoc Evropského parlamentu a europoslanců, aby se Tunisko i nadále pomáhalo čelit výzvám a úspěšně završit demokratický proces. Jak jsem říkal, je to jediný úspěšný příklad v regionu. My velmi trpíme tím, co se děje v Libii. Chceme, aby se tam nezhoršoval ten kmenový konflikt, regionální konflikt. Já jsem dnes dopoledne byl v NATO a tam jsem velmi kritizoval fakt, že v regionu je spousta zbraní, které jsou volně v pohybu a my velmi trpíme těmi teroristickými útoky a vy také jste společně s námi trpěli kvůli útokům na vaše turisty a my chceme, aby Tunisko bylo takovým stabilním prvkem. Jistě pochopíte, proč se útočilo právě na Tunisko, protože Tunisko si vybralo model, který je stejný jako modely evropské. A já si myslím, že Tunisko má spoustu nepřátel, ať vevnitř či venku když si položíme otázku, kdo to financuje, kdo pomáhá destabilizovat region, tak opravdu si přejeme, aby Evropská unie stála po, maše, po našem boku a pomohla nám v této bitvě, abychom neprohráli válku. Děkuji všem. Ještě chci přivítat to zvýšení kvót pro tuniský olivový olej v následujících eh, dvou letech. Eh, Měli jsme 56 tisíc tun eh, za rok a teď se slibuje zvýšení o 35 tisíc. Já jsem eh, ekonom a mám rád kulatá čísla. Já jsem si přál, aby to bylo v následujících dvou letech 100 tisíc tun, ale i tak je to pozitivní odpověď a já děkuji zodpovědným činitelům z komise, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto pokroku, protože v současné době právě díky vývozu olivového oleje byly zachráněny, byla zachráněna vývozní bilance Tuniska. My jsme předtím měli ty měsíční kvóty, teď to bude vypadat jinak, i ti nejdrobnější producenti toho budou moci využít a právě tito drobní producenti potřebují podporu, protože právě oni vytvářejí pracovní místa, oni jsou investory, oni vytvářejí naději pro tuniskou společnost. Je třeba se tady opravdu dvakrát zamyslet, než bude zahájeno toto jednání, které je pro nás velmi obtížné, bude mnohem snadnější pro Evropany. Spoléhám na vás a děkuji. Možná jsem hovořil příliš dlouho, omlouvám se. Děkuji. Pane šerife. A nyní bych rád dal slovo paní Munoz, která je vedoucí jednotky zodpovědné za toto jednání. Prosím. Děkuji. Já vítám to blížící se zahájení jednání o prohloubené dohodě, které proběhne 13. října v Tunisku. Komise je skutku spokojená s tím, že Tunisko mělo tu odvahu, jak říkal pan velvyslanec, přijmout ta rozhodnutí ve velmi obtížné chvíli, jak politicky, tak hospodářsky. A komise je připravena podpořit Tunisko v této složité situaci. Jak říkal pan velvyslanec, komise předložila návrh a ten byl přijat minulý týden. Je to návrh nařízení, které ještě musí být přijato radou a parlamentem, takže budete mít ještě příležitost o tom diskutovat a týká se právě zvýšení kvót na olivový olej. Komise, jak říkala pan velvyslanec, je toho názoru, že zvýšení kvót je důležitým krokem na podporu tuniského hospodářství v této těžké chvíli. Vraťme se k obchodním vztahům mezi Evropskou unii a Tuniskem v širším slova smyslu. Tyto vztahy jsou už velmi dlouhodobé, asociační dohoda byla podepsána před 20 lety a máme velmi rozvinuté obchodní vztahy s Tuniskem. Máme dohodu o volném obchodu, která už platí A v roce 2008 eh, v rámci této dohody byla zrušena cla. Dohoda, o které jednáme teď, eh, funguje tak trošičku jinak. Možná jsme vybrali špatné jméno, protože to nebude dohoda o volném obchodu, ale dohoda o ekonomické integraci. To právě chceme s Tuniskem vyjednat. Evropská unie je zdaleka prvním partnerem, obchodním partnerem Tuniska. Čísla jsou poměrně vysoká. V roce 2014 75 tuniského vývozu směřovalo do Evropské unie a 55 tuniského dovozu pocházelo z Evropské unie. S těmito čísly si uvědomujeme, že už jistá integrace mezi oběma ekonomikami existuje a my ji chceme ještě prodloužit. Díky tomuto novému jednání, které pokryje obory, jež nebyly pokryty starou asociační dohodou. Už máme přípravný proces, a ten byl velmi složitý a tam jsme zjistili, jaký je stav přiblížení nebo stav zblížení jednotlivých legislativ to už existuje v celé řadě oblastí, protože Tunisko nezávisle zahájilo ten proces zbližování legislativy s legislativou Evropské unie. A nyní najdeme rámec pro tento proces a tento proces půjde také roku v roce s finanční podporou, ale také s mnohem hlubší výměnou odborných znalostí bude to mnohem organizovanější výměna než v minulosti. Uvedu pár čísel, které budou svědčit o pozitivních dopadech asociační dohody na obchod mezi Evropskou unii a Tuniskem. Náš bilaterální obchod se více než zvýšil mezi roky 1998 a 2014. Tuniský vývoz do EU se zvýšil o 170 což je tedy mnohem větší nárůst než vývoz z EU do Tuniska. Asi tři tisíce evropských podniků se usadilo v Tunisku a odhazujeme, odhadujeme, že vytvořili asi 300 tisíc pracovních míst. Nejedná se možná o příliš vysoká čísla, pokud je o ta pracovní místa, možná se vám zdá, že to nejsou příliš vysoká čísla, ale investice nebyly součástí asociační dohody. To bude jedna z oblastí, kterou pokryjeme v příštím jednání o dohodě o volném obchodu. Ta budoucí dohoda pro nás představuje velkou příležitost, velkou příležitost pro pro tuniské podniky, i když eh, to bude představovat také rizika. A zde tedy plně souhlasíme s některými věcmi, které zde řekl tuniský velvyslanec. Myslíme si, že ta budoucí dohoda bude obsahovat řadu pozitivních prvků, protože přinese mnohem otevřenější a transparentnější právní rámec. Už dnes eh, si v Tunisku celá řada evropských investorů stěžuje. I tuniských investorů. Ti si stěžují na to, že regulační rámec není vždy úplně jistý, není úplně jasný, transparentní a stabilní, jak by měl být. My si myslíme, že to bude výhoda nebo jeden z velkých přínosů pro ekonomické aktéry, jeden z velkých eh, výsledků tohoto jednání. Komise si je zároveň vědoma toho, jak se k tomu staví Tunisko, především eh, k zemědělství a ke službám a bude se tam snažit o asymetrický a postupný přístup, tak jako tomu bylo už v asociační dohodě. Takže není to žádný nový přístup eh, ke vztahům s Tuniskem. Je to přístup, který se uplatnil už po dohodě z roku 1995. Jen dvě drobnosti, o kterých bych se ráda zmínila. První je podpora. Pro nás je důležité podpořit Tunisko v jednání, ale také v uplatňování, v provádění té budoucí dohody. Pan velvyslanec se zmínil o dvou číslech, 300 tisíc eur, to je takový malý projekt, který bude spuštěn letos na podporu toho zahájení, jednání. A potom zde bude ještě větší, jeden větší projekt, který bude zahájen příští rok na podporu jednání. Pokud jde o implementaci do, dohody, tak tam ještě musíme definovat eh, tu naši finanční pomoc. Bude to už mnohem větší částka, která bude založena na závazcích zakotvených v dohodě ale bude to podpora nejen pro tuniskou administrativu, pro provádění určitých reform, ale bude to také podpora soukromým sektorům. A právě soukromý sektor bude muset eh, se přizpůsobit podmínkám, které budou dohodnuty v této dohodě. A ještě slovo na závěr, to je téma, které není poslední prioritou a chceme, aby proces konzultace poradenství s občanskou společností pokračoval, takže se plně připojeme ke slovům pana velvyslance a jsme připraveni i nadále pokračovat v tomto procesu v průběhu jednání a potom při implementaci budoucí dohody. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní de Sarnes. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme si pana velvyslance. Hovořil jste velmi vážně a máte pravdu. Situace pro Tunisko je velmi obtížná, velmi obtížná a my všichni zde si musíme uvědomit, že máme povinnost stát po vašem boku, opravdu po vašem boku, opravdu vám pomoci Nejen slovy, což je sympatické, ale také činy. Já vím, eh, že se mnou souhlasíte, Často o tom hovoříme. Je to opravdu naléhavé. To chci říci a doufám, že to řekne i Evropský parlament. Vy jste připomněl tu obtížnou situaci, jak ekonomicky, tak sociálně. My to všichni dobře známe. Vysoká nezaměstnanost v některých regionech 50% u mladých, především u mladých eh, s vysokoškolským vzděláním. Tam opravdu není možné budovat zemi, když eh, lidi nemají práci. Potom teroristické hrozby, zbraně, to jste zmínil. Libie. Jak nezmínit to, co se děje v Libii a to, co se děje na hranicích eh, mezi Tuniskem a Libií? Pro Evropu je důležité, aby vám pomohla nejen kvůli vám, ale také kvůli sobě. My potřebujeme stabilní Tunisko. Ve chvíli a ve světě, v jakém žijeme. To je první věc, kterou jsem chtěla říci. Takže opravdu musíme jednat, eh, protože je to dohoda, kterou považuji nejen za obchodní, ale také za strategickou pro Tunisko i pro Evropskou unii. To je první věc. Druhá věc. Jaké jsou podmínky pro to, aby ta dohoda uspěla? Aby to byla dohoda, jak říkáte vy, asymetrická. Běžně se říká, že by to mělo být eh, pro obě strany výhodné, takže win-win, eh, ale tady je důležité, aby to bylo výhodné pro Tunisko. Jsou zde dvě podmínky, aby ta dohoda fungovala. Za prvé, kromě transparentnosti nebo nad rámec transparentnosti potřebujeme aby tuniská společnost eh, nebyla jen vyzvána k tomu, aby se vyjádřila, aby řekla svůj názor, aby tuniský parlament byl pouze vyzván k tomu, aby řekl svůj názor, ale aby společně s námi vystavěli tuto dohodu. A to není totéž jako ty běžné metody kde máme za to, že když proběhne taková nějaká malá konzultace, že se to tím všechno vyřeší. To ne. Musí se to stát jejich záležitostí. Oni se do toho musí zapojit. A já to řeknu v našem návrhu zprávy. Já si myslím, že je velmi důležité inovovat právě v tomto konkrétním případě. Je velmi důležité, aby probíhala komunikace mezi tuniskou občanskou společností, evropskou společností, mezi našimi parlamenty. Musí to být neustálý dialog, aby tato dohoda byla i jejich dohodou a nejen eh, dohoda několika málo lidí. To je zásadní podmínka pro úspěch, ale musíme také zveřejnit mandát. Já doufám, že ani nebudeme potřebovat eh, opakovat eh, toto žádání, tento požadavek, prostě ten mandát potřebujeme. A třetí podmínka je, aby byl skutečný demokratický proces. Potřebujeme, aby to probíhalo rychle, ano, ale zároveň potřebujeme, aby to bylo dobré. Takže aby se Tunisané cítili zapojeni do výstavby této dohody a aby měli pocit, že tato dohoda je zde proto, aby sloužila jejich zájmům, aby sloužila k jejich rozvoji. To je velmi důležité. No a další věc, to jsou všechny ty kapitoly, které budeme řešit. Dnes nebudu zacházet do detailu, jsou zde citlivé body, například eh, služby, zemědělství. Zemědělství to je dokonce citlivá otázka i v Evropě, na jeho Evropy. Takže na to všechno se musíme podívat. Potřebujeme dohodu, která bude inteligentní, která bude postupná. To je velmi důležité. Potřebujeme, aby se to pohybovalo rytmem, který nám umožní posunout se dopředu. My nemůžeme tam nastoupit s našimi normami a standardy a prostě vám je všechny vnutit. To ne. My potřebujeme flexibilitu, inteligenci a schopnost přizpůsobit se. To by podle mě bylo dobré. Třetí bod, já to proběhnu jen velmi rychle, ta dohoda je podle mě velmi důležitá, ovšem musí být součástí širší, globálnější politiky s vámi. Bude nutné také hovořit o vízech, o vízech pro opakovaný vstup, o volném pohybu, především pro podnikatele, majitele podniku. Tomu všemu musíme na pomoci a musíme být připraveni tuto otázku řešit. To mně připadá velmi důležité. Hovořila jsem také o přechodném období, vy jste to také zmínil. Říkáte, že potřebujete chápavější Evropu. Souhlasím. Potřebujeme chápavou Evropu, chápající, která bude také reaktivní, bude schopna reagovat a to rychleji než obvykle, aby se nestratila v papírování, aby ty věci dělala dobře a rychle, protože čas letí a já si myslím, že pro Tunisko je zde skutečně nutnost jednat rychle, když vidíme, jak se destabilizuje svět v okolí Tuniska, ve Středomoří, tak eh, je vidět, že se tam hraje opravdu o život. Já jsem byla velmi ráda, že se zvýšily kvóty pro olivový olej. Plně podporuji tu vaši žádost o zvýšení kvóty a doufám, že to komise vyslyší. To je první gesto, první signál. A na závěr bych ještě rychle řekla. Když si uvědomíme, jak na tom je v současné době Tunisko, tak je jasné, že my společně musíme dát Tunisku perspektivu pro budoucnost. Říkáme si, ano, věci se vyvinou, bude to lepší, zatím, zatím eh, je nějaká lepší perspektiva, takže si myslím, že to je důležité říci a my všichni se na tom budeme podílet. Děkuji a nyní pan Siko. Grazie, presidente. Un saluto. Děkuji, pane předsedo. Já zdravím pana velvyslance. My vítáme oznámení tuniské vlády z 20. července o tom, že chce zahájit toto jednání. Nejdůležitější prvky, ty klíčové, zde byly uvedeny. Zazněly zde jak z úst pana velvyslance, tak i z úst komise a kolegyně zpravodajky. Když budu hovořit z hlediska právního a normativního, tak je zjevné, že chceme podpořit a posílit, zhodnotit dohodu s tuniskou vládou. A Ovšem myslím si, že tak, jak říkala komise, je důležité, aby i tuniská vláda s tím, že samozřejmě Tunisko vyvíjí úsilí, nezapomínejme, že je to první severoafrická země, která má demokratickou účast, eh, má plně demokratickou reprezentaci, vybudovalo velmi silné vztahy, spojenectví v boji proti teroristickým organizacím, takže to naše spojenectví je ještě posíleno doufáme, že to arabské jaro může se konkrétně projevit a Tunisko může být modelem, ale chceme, aby zde byla vzájemná spolupráce, vzájemné úsilí. Ty instituce potřebují stabilitu, transparentnost, jasnost a já si myslím, že proto je nutné vzájemnost postilit. Takže ano, pomozme Turisku, Tunisku, aby rostlo z ekonomického hlediska, ale zaměřme se také na růst založený na uplatňování právních norem. Ty dávají možnost eh, mít vládu, která bude demokratická a která na různých úrovních, eh, i z hlediska lidských práv, z hlediska sociálního, budou čím dál zjevnější, čím dál zakotvenější. Kromě těchto aspektů je zde také nutnost uzavřít dohodu, která posílí Tunisko a umožní mu růst, zejména v oblasti obchodu, v oblasti podnikání. Měla by to být politika, která i díky pomoci Evropské unie umožní růst, obchodní růst. A důležitý signál zde byl zmíněn eh, v podobě počtu investorů z Evropy, kteří působí v Tunisku. Na základě těch údajů, které zde připomněla komise, těch 18 dovozu z Evropské unie a více než 20 vývozu do Evropské unie, to jsou důležité údaje. Nejdůležitější odvětví jsou odvětví výrobní, ty by měly nejvíce čerpat z této dohody a potom také odvětví služeb, takže růst související také s obchodem a s veřejnými službami. Evropská unie podpoří začlenění Turiska, Tuniska do procesu spolupráce, průmyslové spolupráce v Eurostředomoří a také, jak zde říkal pan velvyslanec, se zaměříme na rozvoj malých a středních podniků to jsou ty, které budou investovat do životního prostředí. Na to se zaměřuje i Evropská unie se svými politikami. Na závěr, tato dohoda je velmi důležitá nejen pro růst, ale také z politického hlediska díky této podpoře lidských práv. A jak jsem připomínal, Tunisko byla předmětem a terčem krvavých atentátů a my jsme si toho vědomi a podporujeme tento proces jednání i přibližování a posilování. Nejedná se totiž jen o volný obchod, jedná se o mnohem více. Chtěl jsem ale požádat Evropskou komisi o jednu věc v souvislosti s konkrétními prvky. Obchodní spolupráce. Hovořilo se zde o těch kvótách, o zvýšení kvót. Jaká další opatření chceme přijmout, protože toto je jednostranné opatření. To říkám, abychom měli jasnost. Uvědomme si, co se děje v Itálii, kde uh, eh, Xylela napadla uh, naše olivové sady na Sardínii, v Apulii, ale také v Ligurii, takže tam v souvislosti s tím vypukla také hluboká krize a tato krize v kontextu globálního hodnocení musí být také vzata v úvahu. Musíme tedy si uvědomit, jaký zde bude ekonomický dopad. Děkuji. Děkuji. Emanuel? Oui, monsieur le président, monsieur Pane předsedo, pane velvyslanče, Vidíme, že se nejedná pouze o dohodu o volném obchodu. Je zde i velmi silný politický dopad, který je ještě zjevnější než u jiných dohod o volném obchodu. A pro nás, Evropany, je tato dohoda také způsobem, jak připomenout bezpodmínečnou podporu Evropské unie pro Tunisko, pro demokratický proces v Tunisku. Z tohoto hlediska je to jasné, já souhlasím s tím, co zde říkala paní de Je zde opravdová nutnost, aby ta jednání byla korunována úspěchem. Zahájení tohoto jednání by mělo být silným politickým signálem, ale také signálem pro investory. Pane Belvislanče, vy jste říkal, že ta dohoda o volném obchodu vždycky sebou přináší šance i rizika. A vy říkáte, že by to mělo být eh, co nejvíce šancí a co nejméně, nejméně rizik. Ale to tež platí i pro Evropu. Když my jednáme, tak chceme, aby výsledkem byla takováto dohoda s největším počtem šancí a s nejmenším počtem rizik. Doufám, že dospějeme k takovému výsledku. S tím, že se poučíme z minulosti a teď se obracím spíše na komisi. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom provedli studie dopadu velmi konkrétní, i když musíme postupovat rychle. Tady italský kolega hovořil o olivovém oleji, ale možná třeba eh, bychom měli mít nějaký dokument, eh, který by se týkal eh, veřejných zakázek, abychom k tomu mohli přistoupit poněkud informovaněji. A další věc, zapojení občanské společnosti, turistické, ale proč ne, také evropské, do jednání o takovýchto dohodách. A slovo, které použila paní de Sarnes, je velmi správné. Inovace. Pokud chceme vyjednávat, tak bychom měli zahájit proces politické inovace. Bylo by dobré, abychom ukázali, že se nejedná pouze o dohodu o volném obchodu, že je zde politický přesah. A já si myslím, pane Žado, že je to možné, když k tomu budeme mít politické prostředky. A to nám umožní prohloubit ekonomickou integraci Tuniska a zároveň také respektovat trvale udržitelný rozvoj, který Evropská unie silně podporuje. Merci, Janik. Děkuji, Janik. Já jsem vás vůbec nepodezíral, my jsme vedli diskusi tady eh, na několik eh, metrů tady s paní Arenou, takže za chvilku se o tom zmíní určitě i ona. Děkuji, pane velvyslanče. Jak vás tak poslouchám, tak dnes ani tak nejde o to jednání jako takové, o dohodě o volném obchodu, ale spíše o podporu Evropské unie vaší zemi. Vy jste to zmínil. Je to velmi důležitý prvek, který musíme vzít v úvahu při jednáních. Velmi důležitá role odborů pracujících, například UGT, hlavně tedy UGT, v procesu demokratizace Tuniska. když odbory a hnutí hající lidská práva, nebo kdyby tyto subjekty nehrály rozhodující roli v tom demokratickém přechodu, tak si vůbec nedokážeme představit, jak byste na tom dnes byli. To znamená, že ve chvíli, kdy aktéři občanské společnosti hrají tak důležitou roli v procesu demokratizace a potenciálně tedy v procesu rozvoje, nemůžeme vytvářet dohody, které by je destabilizovaly. A to též platí pro sociální rozvoj Tuniska. Já mám pocit, když se vás tak poslouchám, že spíše jde o to vědět, jak by Evropa mohla pomoci tomuto procesu demokratizace, jak by mohla pomoci při těch vašich problémech, je zcela legitimní to, co říkáte ohledně víz eh, a mobility. V okamžiku, kdy se Evropská unie uzavírá do sebe, uzavírá se před ekonomickou mobilitou kvůli přílivu uprchlíků. Vy v Tunisku máte více než milion, milion celých osm libýských uprchlíků, milion osmset tisíc, to je opravdu veliký náklad pro tuniskou společnost. Navíc je zde také riziko destabilizace, které to sebou přináší. A bez ohledu na to, co zde bylo řečeno ze strany mých kolegů ohledně zemědělství, ohledně služeb, Myslím si, že přístup Evropské unie nemůže být jiný, než eh, usilovat o ekonomicky vyváženou dohodu ve chvíli, kdy ta ekonomická a sociálně jiná situace je zcela nevyvážená. Děkuji a nyní pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Jsem také zpravodajem výboru AFET eh, pro zprávu z vlastní iniciativy o vztazích mezi Tuniskem a Evropskou unii. Mám tedy širší kontext a v tomto kontextu vítám dnešní diskusi i uzavření této dohody. Doufám, že to všechno bude konzistentně zapadat do našeho přístupu a tento přístup může být založen pouze na absolutní podpoře našich tuniských přátel, Připomněli to tedy i kolegové, i vy, pane velvyslanče. Jde o stabilitu a prosperitu Tuniska, protože na ní závisí také prosperita a stabilita evropských zemí. A platí to tedy především pro oblast eh, našeho, naší politiky sousedství. Jednání o dohodě o volném obchodu do toho musí konzistentně zapadnout. Chci upozornit na několik detailů. Část, eh, která tím bude nejvíce zasažená, je otázka rostlinných olejů. Tam jsme hovořili o nárůstu vývozu o 223%. Ovšem takové věci jako kůže a textil, ty by mohly být eh, postiženy. Není to tedy špičkový sektor v tuniské ekonomice, ale zaujímá podstatnou pozici, důležitou pozici. Jaké výhody to přinese? Pravda, mohou se vytvořit pracovní místa, ale není zaručeno, že dojde k navýšení platů a k posílení práv pracujících a odborářů. Je tedy velmi důležité, aby tato dohoda byla co nejširší. Nemůžeme se omezit pouze na dohodu o volném obchodu, protože na druhé straně se zde hovoří o ekonomické integraci, která musí být také integrací politickou. Z tohoto hlediska tedy musíme hovořit o tak důležitých otázkách, jako jsou pracovní podmínky a sociální zabezpečení. Hovořilo se zde také o evropské zemědělské produkci. Bohužel v některých případech, jako teď v Itálii, ta epidemie xylely znamenala velké trauma, takže k tomu je třeba přistupovat i s tím, že je třeba podpořit naše zemědělce, třeba různými daňovými opatřeními nebo kompenzačními fondy, proto abychom vyjádřili solidaritu, kterou je třeba zachovat a hájit, ale zároveň je třeba zajistit udržitelnost pro naše podniky. Důležité je také téma emisí. To se neřeší vždy, protože se to týká spíše dlouhodobého hlediska. Doufá se, že dojde k navýšení platů a ke zvýšení zaměstnanosti. Z tohoto hlediska by bylo dobré také zaměřit se na investice do biodiverzity, biologické rozmanitosti a zelené ekonomiky. To také musí být eh, podporováno v rámci dohody o volném obchodu. A další klíčové téma je voda. Víme, že kromě jiných problémů, které prožívá Tunisko v tomto klíčovém historickém okamžiku, má Tunisko také problém s vodou a zemědělství potřebuje vodu. A z tohoto hlediska by bylo důležité řešit i tuto vodohospodářskou krizi a přinést konkrétní opatření. Například eh, technologie na odsolování vody, to by mohla být jedna z klíčových věcí, která by umožnila zvýšení zemědělské produkce. A konečně klíčové je téma malých a středních podniků. Já se ptám, do jaké míry malé a střední podniky v Tunesku znají dopady té příští dohody o volném obchodu na jejich eh, zisky na jejich fungování. Možná by bylo dobré už teď s nimi navázat kontakt, vysvětlit jim, jaká jsou konkrétní očekávání v porovnání s těmi hypotetickými očekáváními souvisejícími se zrušením cel. Vysvětlit to, aby byla úplně jasná situace i z hlediska fitosanitárních opatření pro vývoz do Evropy, i z hlediska otázek souvisejících s duševním vlastnictvím. Možná by mohlo vzniknout nějaké takové okénko ad hoc, eh, kde bychom vysvětlovali tyto záležitosti, protože pokud to neuděláme, tak eh, těžko můžeme malým a středním podnikům v Tunisku otevřít nějaké konkrétní příležitosti. Možná by bylo dobré vyměňovat tyto informace na úrovni malých a středních podniků v Tunisku a v Evropské unii, že by se navzájem informovali. A potom také otázka mikroúvěru. To může být důležité, aby malé a střední podniky v Tunisku mohly být i nadále konkurenceschopné a mohly by zůstat na trhu. To jsou samozřejmě techničtější aspekty zprávy výboru AFET, a ty politické aspekty tam budou také obsaženy, tomu se nemůžeme vrátit, například ta kruhová migrace, tam máme velmi široký konsensus. Chceme dosáhnout toho, aby tato možnost byla dána studentům a mladým tuniským pracujícím. Důležitý je také aspekt bezpečnosti a tam budeme řešit otázku spolupráce mezi policejními silami v Evropě i v Tunisku, aby se provedla reforma celého odvětví s naší silnou podporou. Ale především, a to už je slovo na závěr, je důležité pochopit, jak jste říkal vy, pane velvyslanče, pochopit, že mimořádné situace vyžadují mimořádná opatření. A z tohoto hlediska já doufám, že bude uzavřena dohoda, která bude obsahovat i odkaz na takový malý maršalův plán pro Tunisko, protože pokud nevyužijeme tohoto historického momentu, pokud si neuvědomíme, jak je důležité podpořit skutečnou a jedinou demokratickou eh, transformaci, která proběhla po takzvaném arabském jaru, tak hrozí, že ztratíme referenční bod, eh, který je opravdu referencí takovým majákem nejen pro arabský svět, ale pro všechny. Takže já si myslím, že tady je konsensus všech politických frakcí a že se nám podaří dospět co nejambicioznější a nejrovnější dohodě. Kolegové, nemám nemám uh, žádné časové omezení pro stínové zpravodaje. Haben wir keine Chance, uh, eh, ale... Až vyčerpáme tu čtvrt hodinu, tak uh, už nebude možnost tedy uh, dát slovo dalším. Je legitimní, aby stínoví zpravodajové měli více času než ostatní. Ale už teď přetahujeme eh, časový plán po 25 minut a máme řadu dalších bodů na programu. Proto prosím, vyjadřujte se přesně a stručně, jinak bude muset zase eh, být omezena eh, řečnická doba. Toto je možná téma na schůzi koordinátorů. ke kterému článku se eh, já eh, mluvím o té nové politice, že stínoví zpravodajové mají neomezenou dobu. To je nová politika. Není neomezená a jednáme to na koordinátorech. Teď dostane slovo pan Pancieri jako předseda delegace se zeměmi Magrebu. Děkuji, pane předsedo. Nechci tady otvírat nějaký konflikt kvůli řečnické době, takže budu velmi stručný. Je pravda to, co zde zaznělo. Pokud tedy to je pravda, tak zahájení tohoto jednání musí být příležitostí, ale musíme k tomu přistoupit dobře, protože zkušenost svědčí o tom, že pokud ten přístup bude pouze obchodní a pokud se ponechají stranou jiné důležité aspekty, jako jsou odvětvové či horizontální, to znamená sociální klauzule a lidská práva a tak dále, tak se jen zhorší ekonomický a sociální aspekt země, které chceme pomoci s evropskou politikou. Takže proto vás žádám, žádám také zpravodajku, aby zde byly závazné body. Jeden už byl řečen. Plné zapojení tuniské společnosti do všech fází jednání, spuštění studijního nebo projektu studií dopadu této dohody a potom eh, je třeba také věnovat pozornost eh, tomu, co se stane, když se otevřou eh, výběrová řízení evropským podnikům, aby tady nedocházelo k nějakým virtuálním joint venture, což by mělo opravdu hrozný dopad na zaměstnanost v Tunisku. Tyto body jsem popsala opravdu velmi stručně a doufám, že budou závazně obsaženy v této zprávě a že se tím bude váš výbor zabývat. Děkuji. Děkuji, Maria. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče. Já bych vám ráda řekla jeden takový příběh. Já jsem v Tunisku, v Tunisu, navštívila podnik, který pracuje na třídění odpadu Využívá tento podnik současné asociační dohody a vypsal se veřejná zakázka, německý podnik tuto zakázku získal, teď tedy pracuje eh, v Tunisku, je tedy odměňován eh, tuniským eh, společenstvím, tuniskou společností a pracuje pouze na té rentabilní části. Je placená právě za tu rentabilní část, ale je zde také spousta odpadu, který se nedá recyklovat a ten se hromadí někde na skládce, není tam žádná povinnost postarat se o odstranění znečištění a vůbec se zde nesleduje dopad eh, na zdraví okolních populací. A o toto se stará tuniská společnost, kde není vůbec žádná ochrana pracujících. Pokud chceme vyvinout tento model, tak úplně chápu, že tunisané a tuniská společnost nesouhlasí s něčím takovým, aby tyto modely byly obsazen, obsaženy v dohodě o volném obchodu. Pokud chceme dohodu o volném obchodu, která bude, jak říká paní de Sarnes, win-win pro Tunisany, ne win-win pro Evropany, či win pro Tunisany, win pro Evropany, tak musíme víc té diskuse, kterou jsme vedli dnes ráno. Potřebujeme dohodu, která zajistí Tunisanům právo regulovat, to znamená přijímat usnesení, přijímat nařízení, která budou hájit veřejný zájem Tunisanu, budou chránit veřejné služby, podporovat veřejné služby. Bude tam také kapitola o udržitelném rozvoji, a to jak z hlediska ekologického, tak z hlediska práv pracujících a konečně ISDS což by působilo problémy pro Tunisany. Děkuji. Fizas. Děkuji, pane předsedo, vážený pane velvyslanče. Já jsem opravdu rád eh, této dohodě o volném obchodu s Tuniskem. Nejedná se pouze o dohodu o ekonomické integraci. Měla by to být podle mě i dohoda politická. To zde zaznělo, já si myslím, že to je velmi důležité. Já už 30 let eh, jezdím eh, na letní prázdniny do Tuniska a letos to bylo opravdu děsivé vidět ten úbytek turistů. A chtěl bych jasně říci, že pro islámský terorismus je Tunisko špatným příkladem. A radikálové si nemohou dovolit, aby Tunisko i nadále fungovalo a bylo fungující demokracií. A právě z toho mají strach. Právě o to tady jde. Napadnout a zničit skutečnou demokracii. Hodně se zde hovořilo o občanské společnosti, já s tím plně souhlasím. Role syndikátu, role tedy odboru, role podniků, role žen, Na to nesmíme zapomínat. Tuniské ženy, ty se velmi podílely na té demokratické transformaci. Kolega Castaldo to také říkal. Potřebujeme udělat skutečný Marshallův plán ve prospěch tuniské společnosti. Je důležité, a myslím si, že se tomu nevyhneme, eh, musíme se zaměřit na tu technickou stránku, podívat se na to, jaké pro a proti to bude přinášet pro tuniské podniky, pro tuniskou společnost, musíme k tomu přistupovat velkoryse, předložit skutečný Marshallův plán pro Tunisko. Nechceme a nemůžeme si dovolit, aby Tunisko bylo špatným příkladem. Musí být naopak dobrým příkladem. Děkuji, Emma. Gracias, presidente, señor embajador. Děkuji, pane předsedo, pane velvyslanče. Já také chci zdůraznit eh, ekonomický význam této dohody, ale zachází to ještě déle. Já si myslím, že politický rozměr této dohody je velmi relevantní. Musíme být schopni přesvědčit, přesvědčit společnost v Tunisku o tom, že ta dohoda bude dobrá. Mě trochu znepokojila slova pana velvyslance ohledně toho odmítání možné dohody s Evropskou unii. Já si myslím, že první a nejdůležitější věc je změnit toto vnímání. To znamená, že musíme politicky pracovat, aby Evropská unie znovu získala důvěryhodnost. A to musíme dokázat činy. Protože Evropa dělá spoustu kroků, které přicházejí pozdě, a někdy jsou to dokonce kroky špatné. Já z tohoto hlediska bych ráda věděla, jak bude vypadat cestovní plán, který zde bude pro občanskou společnost, aby se dosáhlo co největší transparentnosti, co největšího zapojení, abychom jasně ukázali, že jednáme ve prospěch tuniské společnosti i v náš eh, vzájemný prospěch. A dále bych se ráda připojila ke slovům kolegy Fisase, já si myslím, že nemůžeme ponechat stranou roli žen. Já jsem ráda, že hlavní vyjednavačka je žena a žádám komisi, aby také věnovala pozornost eh, tomu, co musíme udělat eh, proto, aby i eh, ženy z toho měly výhody, aby i one byly více zapojeny a aby se to týkalo také zaměstnanosti. Herbo Scholz. Pane předsedo, já mě mm, požádal stínový kolega, který tady nemohl být a e, který by, abych zmínil několik bodů s tím, že bych neměl otevírat příliš mnoho otázek. Hlavní problém je e, začlenění občanské společnosti e, v do jednání o dohodě, o, té, o, o této dohodě, což je velmi důležité. On má následující dotaz. Požadavky z občanské společnosti je, aby bylo hodnocení dopadu před zahájením jednání. Jak je toto možné eh, vyřešit? Hodně organizací si stěžuje, že byl velice selektivní přístup při výběru skupina iniciativ, které měly být součástí tohoto dialogu. A v podstatě ten dialog probíhal jenom z částí tuniské občanské společnosti. A jak toto překonat? Za druhé, ehm, klade následující otázku. Neměli bychom se eh, zamyslet nad Mm, dohodu mezi EU e a Středomořím. A otázka je, zda by ten přístup neměl být více bilaterální. Dále, co se týče mobility, hor, e, Tunisko je součástí Horizontu 2020 a mladí by měli mít šanci dostat se do EU, což není e, v tom současném návrhu dohody. Děkuji a nyní stínový zpravodaj EC za ECR, pan Lunc. Děkuji, pane předsedo. E, Děkuji. Já si myslím, že je zapotřebí se dívat také na ekonomické objektivy, o, cíle. Je zapotřebé navázat vztahy s Tuniskem, abychom mohli vytvořit nový zájem investorů o to, aby investovali v Tunisku. Tím může růst zaměstnanost a to povede k růstu. Je zapotřebí učinit tento nový krok tak, aby se vydařil proces přechodu a transformace a tak, aby e, i Tunisko se stalo strategickým a důvěryhodným partnerem Evropské unie. Ještě bych se chtěl vrátit k jedné otázce, kterou už položil e, Janik Žado, a to je otázka e, imigrace po revoluci z roku 2011 eh, je ta situace poměrně mimo kontrolu. V Libii vy ale nyní máte poměrně dobrou pohraniční kontrolu, máte dobrý systém registrace uprchlíků, ale eh, zároveň jste zmínil eh, ten tu, tu, ten počet uprchlíků v Tunisku, kterých je opravdu hodně, mnoho milionů, a to je otázka, na kterou nesmíme zapomínat, když diskutujeme o otázce dohody o volném obchodu. Takže to byla jedna má otázka. Eh, a většina těchto uprchlíků přichází tedy z Libie eh, a Tunisko je známé tím, že přijímá mnoho migrantů a jak se díváte na eh, to, jakým způsobem dohoda o volném obchodu ovlivní migrační politiku vaší země a jak si představujete eh, případná zlepšení situace vlivem této dohody eh, pro vaši zemi Tunisko a také pro ty migranty, kteří budou ve vaší zemi přijímáni? A zároveň nebude to mít určitý odstrašující efekt pro migranty, kteří v těch eh, nesplavných lodích se snaží překonat středozemní moře? Děkuji. Dobře, takže nyní jsme dali šanci kolegům, co se týče obchodních otázek a také politických. A nyní je mi eh, ctí, že mohou pozvat eh, Evropskou externí službu, aby nám něco více řekla o politické situaci a mm, zvu pana Bernarda Saváže, vedoucího e, oddělení pro Maghreb. Děkuji, pane předsedo, já jsem si vědom e, těch e, časových tlaků, které mě nutí k tomu, abych byl stručný. Já se o to pokusím. Myslím si, že předně musíme říci, bez obalu, že podpora Evropské unie Tunisku je absolutní prioritou pro Unii. A také pro vysokou představitelku Federiku Mogherini. A zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem bylo předmětem diskusí a já bych přesto rád připomněl, že naše podpora Tunisku od začátku revoluce byla neustálá, trojnásobně se zvýšily naše podpory, naše podpora v rámci nástroje sousedství, ale Evropa také mnohem více naslouchala nejen občanské společnosti, ale všem politickým aktérům v Tunisku. My jsme jim pomáhali také panem Bernardinem Leonem, který byl naším zvláštním vyslancem pro tuto oblast. To byl neunavný společník jednání kvarteta, který nám pomohl vnímat ty demokratické změny v Tunisku, ale to byly výzvy včerejška. Teď zde před námi stojí výzvy dneška a my se musíme společně podívat na, pří, na příčiny tuniské revoluce. Regionální nedostatky, regionální nerovnosti, nedostatek eh, veřejné svobody, hospodářské problémy Tuniska. A to vše ještě před těmi hroznými atentáty, k nímž došlo v Tunisku letos v létě. A abych ilustroval šíř naší podpory Tunisku. V Tunisku za účastí pana Dekarkova, koordinátora pro boj proti terorismu v Evropě, proběhl politický dialog na nejvyšší úrovni, abychom společně s tuniskými přáteli proskoumali různé možnosti, které může Evropa mobilizovat, aby pomohla Tunisku čelit této nové výzvě. Nebudu zde opakovat eh, další prvky, které zde už zazněly ve vašich vystoupeních, ať už jde o zvýšení kvot na olivový olej, makrofinanční podpora. Kolegové z komise teď zkoumají způsoby, jak mobilizovat stávající podporu a také jak zvážit ještě další podporu pro Tunisko. Společně se tedy snažíme využít všech finančních možností, které máme, mobilizovat všechny nástroje, které máme k dispozici, ale nejde jen o využití nástrojů. Mnoho dnešních řečníků hovořilo o občanské společnosti. To je prvek, který zcela začlenujeme do našich úvah a je to prvek zásadního významu v tom, jak vedeme naše jednání o dohodě s Tuniskem. A z tohoto hlediska mohu například zmínit nový systém, nový postup, který jsme zavedli spolu s Tuniskem, s našimi tuniskými partnery, před každým technickým či politickým podvýborem, které se koná ať už v Bruselu nebo v Tunisku vedeme tripartitní dialog s tuniskou, ale i evropskou občanskou společností, kde se hovoří o našich vztazích. Ať už se jedná o politické vztahy či technické. Snažíme se tedy v rámci možností začlenit tento aspekt, tento velmi důležitý aspekt do našich eh, každodenních vztahů s, Turisk, s Tuniskem. Rád bych, eh, a jak říkám, jsem si vědom toho, že mám málo času, ještě jednou zdůraznil, že náš závazek pomoci Tunisku je důležitý. Jsme po jejich boku už od roku 2011 eh, a budeme po jejich boku i v budoucnu. Ten pokročilý statut Tuniska, který mu byl udělen v uplynulých letech, to není jen prázdné slovo. Na závěr chci říci, že se snažíme o to, abychom panu premiéru Saidovi, který zde byl v červenci, poskytli plnou odpověď. On zde hovořil na Radě zahraničních věcí a ta odpověď eh, bude dokončena v následujících týdnech, bude mu tedy předána a my se budeme snažit přinést širokou odpověď, která uspokojí očekávání našich tuniských partnerů. Rád bych vás tedy ujistil, že důležitost našich vztahů s Tuniskem je skutečně zásadní pro Evropskou unii a pro Evropskou službu pro vnější činnost. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur ambassadeur. Vous... Děkuji, pane velvyslanče. Vy ne? Nechcete nic říci? Ne, já jsem chtěl si vzít před chvílí slovo, abych vám vysvětlil trošičku situaci migrantů ze Sýrie do Evropské unie. Vy znáte tu debatu, ale my u nás v Tunisku už čtyři roky přijímáme uprchlíky. Máme asi dva miliony tuniských, tedy eh, libijských uprchlíků, je to 16% tuniského obyvatelstva, takže je to pro nás velká zátěž. Takže víte, jak ta situace vypadá. Teď to zažíváte se Syřany. Děkuji, paní Munos. Chcete k tomu něco dodat? Velice stručně, protože tady byly nějaké otázky k hodnocení a hodnocení dopadu. Proběhlo hodnocení dopadu, které udělala komise. Pan eh, Casado zmiňoval některé závěry a doporučení eh, z tohoto hodnocení. To byla příprava k jednání. Záměrem nyní je provést hodnocení mm, k různým sektorům, které e, budou předmětem jednání a které, o kterém bude mít zájem tuniská strana. Takže my na tom úzce spolupracujeme s tuniskými vyjednavači a v budoucnu budeme schopni poskytnout podrobnější analýzu tohoto sektoru, takže víme, že toto jsou velice důležitá témata i pro občanskou společnost v Tunisku. My jsme dělali celou řadu analýz a hodnocení v minulosti eh, fungování asociační dohody a slabin asociační dohody a proto eh, jsme eh, toto navrhovali a mm, tento proces bude pokračovat i do budoucna. Děkuji, paní Sanes. Paní Desernes, děkuji. Kolegové říkali v podstatě stejné věci, takže já jsem opravdu šťastná, že je zde tento konsensus je zcela klíčové, aby to překročilo rámec obchodní dohody a na tom musíme pracovat. Musíme pracovat na strategické politické dohodě Eh, v tom ušlechtilém slova smyslu. Tato dohoda je zásadní pro Tunisko, na které musíme pracovat pro budoucnost. Každý zde hovořil na základě svých zkušeností, každý přispěl a to bude obsaženo jak ve zprávě, tak eh, v pozměňovacích návrzích. To je zcela běžný parlamentní postup, ale myslím si, že otázka metodologie toho, jak pracujeme na této zprávě s volenými zástupci, se soc, s občanskou společností, to je zcela zásadní a je důležité, aby to komise vyslechla. Nejen tak eh, nějak eh, mimochodem, ale aby to vyslechla opravdu až do konce, věnovala tomu maximální pozornost. A slovo ještě závěrem. Já si myslím, že náš parlament a náš výbor konkrétně by měl sehrát důležitou roli v následujících měsících. Musíme být silou dialogu a silou, která bude zapojovat tuniský parlament. My musíme najít nějaké způsoby, já se nad tím hodně zamýšlím. Myslím si, že musíme pracovat na tomto bodě a role našeho parlamentu z tohoto hlediska, z hlediska postupu demokracie v těchto kontaktech, které musíme mít mezi sebou, bude také klíčová. Děkuji všem. Herzlichen Dank. Eh, die... Děkuji. To byla tedy první výměna názoru. O návrhu rezoluce budeme mm, hlasovat 19. diskutovat pardon, 19. listopadu. Tím se dostávám k bodu 18. To je výroční zpráva o činnosti Evropské investiční banky. Především proto, že EIB má mandát investovat ve třetích zemích, takzvaný mandát pro externí úvěry a proto i tady e, máme možnost se na to ještě jednou podívat. A slovo dám slavnému navrhovateli panu Janikovi Žadu. Děkuji. Pokusíme se projednat to trošičku rychleji, než byla ta předcházející debata, i protože budeme mít příležitost se k tomuto stanovisku ještě vrátit. Jak víte, každý rok Evropská investiční banka vydává zprávu a Evropský parlament musí tuto zprávu hodnotit. Tato zpráva cirkuluje mezi výbory Econ, výborem pro rozpočtovou kontrolu a letos je za to zodpovědný tedy výbor pro rozpočtovou kontrolu. Ale důležitý je i ten pohled eh, externí. A proto je důležité, aby náš výbor k tomu podal své stanovisko. Uvedu několik návrhů, které vyplynuly jak z práce tohoto parlamentu především tohoto výboru, u agentur pro vývozní úvěry, kdy jsme se kladli také otázku souladu akcí Evropské investiční banky s cíly Evropské unie, především s článkem 21 smlouvy. A také se inspirujeme velmi dobrou zprávou výboru Econ která byla vypracována minulý rok o činnosti EIB za rok 2013. Takže pár těch návrhů. První věc je otázka návaznosti činnosti EIB na cíle zahraničního působení Evropské unie, to znamená článek 21 smlouvy. A v našem stanovisku navrhneme, aby Evropská komise ve spolupráci se službou pro vnější činnost do roku 2016 vytvořila strategii, která nám umožní lépe pochopit nefinanční dimenze operací EIB. Ať už to bude v souvislosti s lidskými právy, vykořeňováním chudoby, environmentálními riziky, a potom také strategický rámec Evropské unie pro ochranu lidských práv. Víme, že EIB už se hodně rozvinula, a to jí ke cti, už jsme před několika lety vypracovali zprávu na toto téma. Hodně se také změnila orientace jejich aktivit, a operační instrukce, operační pokyny, ty takzvané Regional Technical Operational Guidelines, jsou důležitým krokem. Druhá oblast práce je vztah operací EIB s lidskými právy. A zde si myslíme, že ještě prostor ke zlepšení. Uvedu příklad Azerbajdžánu, kdy EIB v roce 2014 nadále pracovala i přes eh, velké zhoršení situace v oblasti lidských práv v této zemi. Pro nás je trošku takovou novou úvahou v našem výboru to, že bychom se mohli podívat na to, jaký prostor by zde mohl zaujímat evropský ombudsman aby došlo ke zlepšení, jak už v oblasti transparentnosti, tak i z hlediska lepší spolupráce s našimi institucemi. Další bod, klima a životní prostředí, to vás nepřekvapí. EIB jistě dosáhla pokroku, vyvinula klimatickou strategii, to je tedy bod, který bychom chtěli posílit, především v souvislosti s klimatickou konferencí v Paříži, ale ať už to dopadne v Paříži jakkoliv, jakkoliv otázka klimatu tím prostě nezmizí. V tomto smyslu tedy předložíme jistá doporučení ohledně portfolia EIB Bude se jednat o snižování emisí CO2, o podporu decentralizovaných energetických systémů, nízkouhlíkových systémů. Také otázka kritérií výkonnosti. Jak integrovat tato nová kritéria vyjádřená v množství CO2 na kWh? Další otázka. Transparentnost především finanční. Pro nás je dnes zásadní, aby EIB byla náročnější, tvrdší k finančním prostředníkům z hlediska tax ruling, z hlediska daňových eh, sazeb a dalších postupů, aby ten mechanismus stížnosti v rámci EIB, který existuje, také šel ruku v ruce s vlastním vyšetřovacím systémem, který umožní prošetřit právě tyto prostředníky. Další věc. Eh, je důležité podílet se na boji proti daňovým únikům a daňovým rájům. My si z tohoto hlediska myslíme, že EIB může být hnací silou v boji proti daňovým únikům a je důležité, aby se ujistila, že žádné z jejich financování se nepodílí na tom, aby napomáhalo k daňovým únikům nebo k vytváření daňových rájů. A poslední bod, to je revize mechanismu pro předkládání stížností EIB. To je velmi zajímavý mechanismus. A otázka, kterou bychom si mohli položit, je ta, zda by nemohlo vzniknout nějaké memorandum, memorandum porozumění mezi EIB a evropským ombudsmanem, ombudsmankou, aby u těchto věcí byla zajištěna plná transparentnost a abychom se skutečně zaměřovali na možnost špatného využití prostředků EIB. Děkuji a těším se na vaše komentáře, jak teď, tak i v následujících týdnech. Děkuji. Pan Čiko. Děkuji, pane předsedo. Já beru na vědomí vaši žádost o stručnost. Budu stručný. Souhlasím v podstatě se vším, co zde říkal kolega, ale rád bych se stručně zdržel ještě u úkolu výboru INTA, výboru pro obchodní politiky. Myslím si, že EIB, která, jak všichni víme, se hrává důležitou roli, protože financuje projekty a akce, by měla poskytovat neustálou pomoc existujícím infrastrukturám. Portál pro internacionalizaci malých a středních podniků, evropská síť, nástroje, které mají společný cíl podporovat malé a střední podniky v jejich růstu a chránit také práva duševního vlastnictví a evropské značky ve světě. Myslím si, že konkurenceschopnost evropských eh, společností by neměla být považována za něco, co se rozumí samo sebou. EIB v tomto musí sehrávat klíčovou roli. To znamená, že důležitý je lepší přístup eh, k řetězců malých a středních podniků. To je podle mě zcela zásadní záležitost. Byl bych rád, kdyby v tomto stanovisku byla obsažena část týkající se tohoto aspektu. Děkuji. Dankeschön, Herr Dartmouth. Děkuji, pan Dartmouth. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, také eh, se vyjádřím stručně. Nejprve eh, bych chtěl říct si jednu velice důležitou věc. Za prvé, já chovám nezměrný obdiv k zeleným jakožto k politikům já opravdu nej, chovám největší obdiv ze všech zelených k panu Žadotovi Otázka je v tom, že zelení mají politickou platformu, která vrátí evropské podnikání do doby kamenné a pokud to bude implementované, povede to k nekrocené chudobě, e, nekrocenému nezaměstnanosti a lidskému utrpení. Nicméně e, evropští politikové e, dokáží prosadit velké části své agendy, přestože pro ně nemají žádnou smysluplnou podporu, například v mé zemi. A ta podpora, kterou mají, je na le, extrémní levici politického spektra. Eh, bohužel eh, pan eh, Žado byl skvělý v minulém volebním období, pokud šlo o kreditní, o, o kreditní úvěrové agentury, což zničilo Rolls-Royce v, v, v mé zemi a další firmy a nyní se pouští do Evropské investiční banky. Do Evropské investiční banky, na kterou já jsem napsal podobnou zprávu před čtyřmi lety. Takže já opravdu žasnu, že i, i, i v rámci evropských, Evropské evropské instituce, eh, která eh, poměrně dobře funguje jakožto firma a eh, my tady vlastně od pana Žadota slyšíme s šarmem jemu vlastním, že chce spolitizovat fungování Evropské investiční banky, aby sloužila cílům zelených. Dobrá práce, jestli se vám to povede mezi námi zvolenými politiky, ale my bychom to neměli povolit, protože bychom naprosto poškodili, naprosto to bychom eh, poškodili zájmy mých voličů a mé země, jestli cokoliv z tohoto spatří světlo světa. A ještě poslední věc eh, k té kritice Žadota a Zelených. My na rozdíl od EPP a na rozdíl od ECR a na rozdíl od socialistů, my jsme silně pro transparentnost. A, eh, ty, a, a ten, tento aspekt stanoviska pana Žadota rád podpořím jak na plenárce, tak ve výboru. Tak to bude možná nový typ spolupráce, zajímavé, ale nyní dále Jude. Děkuji. Mě to poněkud překvapuje, protože eh, já jsem chtěla říci, že uvítám diskuzi o transparentnosti, ale eh, vzhledem k tomu, že jsem byla zaškatulkována eh, jinou politickou stranou, tak o to, o to více bych to chtěla zdůraznit. My bychom v tomto stanovisku chtěli zdůraznit tu provázanost mezi evropskou obchodní politikou a e, externí činností Evropské investiční banky, což jsou vlastně dvě větve evropské vnější činnosti. A to stanovisko by mělo prosazovat agendu politické koherence v rámci naší vnější činnosti. Zkrátka, že by se to mělo orientovat stejným směrem. A právě v tomto duchu eh, frakce SD eh, předloží návrhy, a mnohé z nich určitě padnou na úrodnou půdu. Já si myslím, že stojí za to říci, že každá výroční zpráva je důležitá, ale zpráva za rok 2014 je patrně eh, jedna z těch nejzajímavějších, pokud jde o EIB. Protože za prvé byl to nový rok nového finančního období, takže eh, tam jsou alokovány záruky 30 miliard euro. Eh, za druhé EIB e Eh, zahájila půjčkové operace do velice nestabilních oblastí v našem sousedství, v, v doprovodu obchodních opatření a podle mého názoru stojí za zmínku, že třetina evropské financ, evropských financí, které putovaly na Ukrajinu v roce 2014, pocházela z EIB. Z toho je jasně vidět eh, role Evropské investiční banky jakožto součásti evropské vnější činnosti. A eh, domnívám se, že je, je potřeba zajistit, aby v těchto velice delikátních oblastech jednala v souladu s evropskými politikami. Výroční zpráva zdůrazňuje také to, že 15 půjček EIB eh, e šlo do zemí ACP. Je to asi 1,2 miliard euro celkově. V témže roce byla uzavřena vyjednávání s několika ekonomickými partnery o dohodě o ekonomickém partnerství a já velice souhlasím s návrhem, který Janik předložil eh, ohledně zkoumání toho, jakým způsobem jsou tyto finance zacílené, abychom se z toho mohli poučit a lépe pochopit eh, podporu cílů, jako je zaměstnanost, eh, lidská práva eh, a ekologická zodpovědnost eh, a další. Mikropodniky hrají zásadní roli. Nejenom malé a střední podniky, ale i eh, mikropodniky by také měly být podpořeny. Podáme celou řadu pozměňovacích návrhů s tímto obsahem a chtěli bychom zdůraznit, že je potřeba nastavit rovnováhu mezi rovnováhem EIB a tím, aby EIB eh, e měla flexibilitu potřebnou k tomu, aby dokázala reagovat na krize a eh, udílet půjčky eh, krátkodobě. Takže to je pozice socialistické frakce a já se těším na dobrou spolupráci s vámi, zelenými a i se všemi dalšími podivnými individuji, jich se tato zpráva týká. Ano, e, samozřejmě koherentnost politiky e, Evropské investiční banky a Evropské komise je nesmírně užitečná, ale je nutná jedna podmínka a to, že politika komise je dobrá. Helmut. Děkuji. E, já bych chtěl podpořit Janikův přístup. Opravdu bychom měli si vzít zprávu z roku 2013 a pokyny k té nové a snažit se e, nakombinovat e, jakousi kritickou situaci ekonomickou a sociální, jakožto takové kritérium, podle kterého bychom mohli měřit e, ve vnějších vztazích konkrétní úkoly pro Evropskou investiční banku. A za druhé, o tom možná budeme diskutovat dále při spolupráci s Janikem a dalšími kolegy Jaká je role EFSI v tomto vztahu? Tedy eh, spojit to, jakým způsobem eh, můžeme docílit určitých investic s hledáním eh, věřitelů pro interní ekonomický rozvoj v Evropské unie s tím, co to znamená pro mezinárodní strategii obchodu Evropské unie. A tím se dostávám ke třetímu bodu. Očekávám od komise a od komisařky Malmström zejména, že až představí strategii mezinárodního obchodu na příštích deset let, tak mě eh, zajímá, eh, jak tam bude vypadat právě tento vztah eh, mezi komisí a EIB a tou task force, která vznikla a našich odpovědností v rámci mezinárodního obchodu, kde musíme brát ohled na zájmy partnerských zemí. Takže ne, ne všechny strategie, které tady vyvíjíme, jsou zaměřeny na naše zájmy, zájmy Evropské unie, ale zároveň musíme brát ohled také na rozvoj dalších třetích zemí neboli našich partnerů. Například přesně tak, jak jsme o tom diskutovali v souvislosti s Tuniskem. Děkuji, nyní má slovo komise paní Laura Bičizao. not here. Anybody? <laughs> Není tady? Chce někdo jiný z komise hovořit? Ne? Jean-Charles? Ne? Děkuji vám, pane předsedo. Já odpovím na tu poslední otázku, kterou položil pan Scholz ohledně naší budoucí obchodní strategie a toho, zda bude brát ohledy na zájmy našich obchodních partnerů. Tak samozřejmě já nemůžu předjímat, co bude v té strategii pro obchod, která bude zveřejněna za tři týdny, ale můžete být ujištěni, že to, co navrhneme, bude politika založená na hodnotách, která samozřejmě bude zohledňovat i zájmy našich našich, eh, našich obchodních partnerů, zejména rozvinutých, rozvo, pardon, rozvojových zemích. Eh, to je jediné, na co můžu odpovědět, protože eh, jinak DG Trade není zodpovědná za Evropskou investiční banku. Děkuji, Žanik. Děkuji, děkuji všem kolegům. Já jsem to nezmínil, je to obsaženo v návrhu, ale já jsem to příliš nezdůrazňoval ty malé a střední podniky. To je podle mě zcela zásadní záležitost. Víme, že není snadné pro velké banky podporovat malé a střední podniky, ale samozřejmě to je velký prostor, kde by mělo být dosaženo pokroku. Vyslechla jsem si vaše připomínky, děkuji vám za ně. Našemu kolegovi Dartmutovi. Buďte ekologové. Velká Británie, jeden bod. Já se vám snažím odpovědět. Buď zelení nemají žádný význam, žádnou váhu, a v této chvíli byste se neměli znepokojovat, anebo si myslíte, že strana zelených napsala smlouvy Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že vy bráníte konzistentnost a že vidíte, že evropští občané, kteří teď, nechte mě dokončit eh, myšlenku, Teď tedy evropští občané úplně nedůvěřují evropským institucím. A proč? Protože je zde rozdíl mezi principy, závazky a činy. A co říká tato zpráva? My chceme jen uvést do souladu činy Evropské unie s cíly, které si vytýčila v obecném evropském zájmu. Nic jiného. Když jste nás kritizoval, když jste kritizoval tu naši zprávu, u, která se týkala agentur pro vývozní kredity, vývozní úvěry, tak to vypadalo, jako kdybyste hájil ten korupční skandál, který byl kolem té britské agentury. A ta práce založená na transparentnosti tu odvedly především nevládní organizace a politické strany, jako je ta moje. Já si nedokážu představit, že byste hájil korupci, netransparentnost a nedůslednost, nesoulad mezi slovy a činy. Já jsem přesvědčen, že vy jste v hloubi revolucionář a myslím si také, že nehájíte ekonomický model, který vybudoval, nebo tedy vytvořil 26 milionů nezaměstnaných na našem kontinentu. Myslím si, že kdybyste si přečetl naši zprávu pozorně, tak i vy byste ji podpořil. Děkuji, Janiku. One thing, just one thing. I'm surprised mě překvapuje, že vám ve Francii nikdy neřekli, že konzistentnost eh, je vlastnost másla a nikoli voleného politika. A kromě toho jsem ještě chtěl říct to ohledně toho Rolls Royce, tak to je kritika té společnosti a ne vládní agentury. Ano, takže určité názorové rozdíly tady stále jsou. Diskutovat budeme v říjnu na základě návrhu zprávy. Děkuji Janiku. Další jsou společné body 19.20 eh, o dvou velice z podobných legislativních návrzích, které jsou nutné k implementaci eh, o obchodní části Evropské asociační dohody se dvěma východními partnery, Moldavskou a Gruzií. A nejprve tedy dám slovo komisi, aby představila tento návrh. Pan Demos Spataris. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste nás pozvali. Já se stručně zmíním o obou těchto bodech pořadu jednání a poté, pokud budou nějaké otázky, tak se pokusím na ně odpovědět. Komise navrhuje dvě nařízení týkající se dohod s Moldavskem a Gruzií. Nejprve vysvětlím obecný kontext. Určité dohody o volném obchodu obsahují bilaterální eh, bezpečnostní ochranné doložky nebo další speciální mechanismy. Eh, ty jsou eh, nutné k tomu, abychom mohli tyto mechanismy využívat v Evropské unii. Je zapotřebí například specifikovat podmínky, na základě kterých eh, tyto mechanismy a bilaterální doložky mohou být použity, eh, jaký je postup a jak vypadá rozhodovací proces. Dohoda s Moldavskem obsahuje bilaterální ochranou doložku, zatímco dohoda s Gruzií nikoli. Dále eh, obě dohody eh, obsahují konvenční mechanismus eh, pro určité zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty. Návrhy těchto dvou nařízení Evropského parlamentu a Rady vám byly rozeslány a ty představují právní rámec pro implementaci těchto nástrojů. Tyto návrhy eh, jsou založeny na srovnatelných implementačních nařízeních, na kterých se dohodly všechny tři instituce u všech nedávných dohod o volném obchodu, které jsou v současnosti v platnosti. Tím mám na mysli dohodu s Koreou, eh, kde prováděcí nařízení bylo publikováno v roce 2011, potom středoamerická dohoda, kde implementační nařízení bylo zveřejněno v roce 2013 a potom dohoda s Kolumbií Bolívii a Peru, u které prováděcí nařízení eh, také bylo zveřejněno v roce 2013. Eh, nyní bych vám chtěl poskytnout určité detaily těch dvou typů nástrojů, eh, které obsahují ta dvě nařízení. Za prvé, bilaterální ochrana doložka. To je nástroj, který, jak už jsem říkal, je obsažen v dohodě s Moldavskem, pouze v ní. Co to znamená? Jestliže výsledkem liberalizace obchodu zjistíme nárůst dovozu, který e, ohrozí nebo bude hrozit vážným, vážným poškozením evropskému průmyslu evropský, nebo evropským výrobcům, e, kteří e, produkují stejné nebo přímo konkurující výrobky, pak tato ochranná doložka umožňuje buď zavést znovu cla MFN anebo pozastavit další liberalizaci. Eh, jinými slovy, to slouží jako taková záchranná síť v případě, eh, kdy eh, snížení cel nebo odstranění cel by poškodilo evropské výrobce prostřednictvím dovozu. Samozřejmě eh, to je běžný, nebo to je běžný následek liberalizace. To je potřeba jasně říci. Tento nástroj je k dispozici pouze v případě nárůstu dovozu, eh, který způsobí škody. Jinými slovy, eh, dává průmyslu čas na to, aby se přizpůsobili na změněné podmínky a dává jim také dočasnou e, úlevu. Standardy tohoto nástroje odpovídají dohodě VTO o ochranných doložkách, e, které vyžadují také prudký nedávný nárůst e, dovozu, který způsobuje závažné škody místní produkci. Takže podle našeho návrhu pokud tato ochranná doložka e, vstoupí v platnost, nastane e, přeskumné období šesti měsíců plus možnost ji prodloužit o další tři měsíce. Mohou být uvalena provizorní opatření, a to okamžitě, do 200 dnů od zahájení toho eh, šetření, eh, toho zkoumání. A tato opatření eh, mohou platit maximálně dva roky s možností prodloužení na další dva roky. A nyní pár slov k mechanismu proti obcházení opatření. Tento nástroj je obsažen v obou dohodách, jak s Moldavskem, tak Gruzií a pokrývá, jak už jsem říkal, určité zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, e, které e, byly shledány citlivými během vyjednávání. V případě, e, že, nasta- že bude naplněn určitý objem importu, čemuž říkáme spouštěcí objem v technické terminologii, eh, tak mohou být eh, celní preference dočasně pozastaveny po dobu 6 měsící. Toto pozastavení bude platit pouze v případě, kde obchodní partner nemůže e, dostatečně buď prokázat nebo e, ospravedlnit e, nebo, nebo odůvodnit, že ta zboží opravdu pochází z jeho území. Výroční zpráva by měla být zaslána Evropskému parlamentu a radě komisí a má, má se týkat eh, té obchodní části dohody a případné aplikace některého z těchto prováděcích nařízení. Bilaterální ochranné doložky a speciální mechanismus proti obcházení eh, v podobných dohodách zatím nebyly nikdy využity. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a nyní dám slovo oběma zpravodajům. Eh, nejprve Helmut Scholz k Moldavsku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za vysvětlení. V podstatě to je nová oblast, nicméně máme jasné benchmarky, což jsou klauzule a dohody, které máme s jeho americkými státy Kolumbií a Peru tím tom v tomto smyslu uvidíme, eh, jaké jsou rozdíly ve srovnání eh, s těmito dohodami. Na rozdíl od těchto dohod bych zdůraznil, že bohužel v současném nařízení ty eh, ochrana, ta ochrana opatření nemají smírná řešení v té mm, dohodě s Moldavskem. Toho lituji, možná bychom se mohli zamyslet nad tím, proč tomu je, jak to změnit. Pravděpodobně je nutné implementovat nařízení Eh, ochranné eh, klauzuly a mechanismy odsouhlasené s Moldavskou republikou v asociační dohodě. Měli bychom se podívat na to, jaká je realita eh, toho, o čem mluvíme. A jak správně řekla komise, samozřejmě je to v současnosti, jsou to zemědělské produkty, takže to jsou citlivé otázky a časový rámec se zase dostává na pořad jednání. Mechanismus proti obcházení se týká zemědělských produktů um, a původ boží je důležitý. Když mluvíme o Moldavsku, a e, také, jak e, řekne další zpravodaj v případě Gruzie, hrozí e, podvody a korupce. Mohla by komise vysvětlit, jaká opatření předpokládá pro minimalizaci rizika? A jak bude vypadat spolupráce s, moldavskou, s moldavskými orgány? Dále chci zdůraznit, Eh, že bude eh, návrh, který bude k dispozici před další schůzí výboru a budeme mít možnost zajít trošičku více do detailu. Děkuji a nyní zpravodaj. Mm, mm, pan Landsbergis má slovo. Děkuji, pane předsedo. Bylo řečeno prakticky už všechno k těm dvou zprávám. Technické podrobnosti vysvětlila komise. Pan Scholz vy zmínil některé hlavní problémy, které mají Moldavsko i Gruzie. Já chci zdůraznit několik bodů k tomuto dokumentu. I když oni hovořili o případech podvodů, ke kterých může dojít v obchodování mezi Gruzí a v Evropskou unii, tak nejsou žádné tedy předvídatelné hrozby, které bychom um, viděli, a kde, kde by, eh, které by indikovaly, že by mohlo docházet k podvodným dovozům do EU a tento mechanismus proti obcházení se ještě nikdy ne, nepoužil. Uh, Podobně jako v případě Moldavska, protože Gruzie má dva e, oddělené regiony, Jižní Osety a e, další, tak e, je nutné, aby ze strany komise bylo velice jasné, e, aby tyto produkty z těchto území byly řádně označeny a neexportovaly se do EU v rámci FTA. Dále, eh, jako, stejně jako s pan Schulz bych chtěl vědět, jaká, jak to bude fungovat a jaká opatření budou přijata. K návrhu sml- dohody ta, nebo zprávy ta bude um, prezentována během eh, nebo po příštím zasedání výboru INTA. Děkuji. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Winkler. Děkuji mm, kolegové, děkuji komisi za prezentaci, za informaci. Několik slov o Moldavsku, protože samozřejmě pokud eh, jsme reál, budeme reální, tak není příliš mnoho důvodů k obavám, že bude docházet k obcházení v případě Moldavska. Oni mají mm, velice malý trh, je to 0,1 celkových dovozů z EU. Teoretická možnost obcházení samozřejmě existuje, to všichni vědí, že Moldavsko má také zvláštní region Podněstří, Transdnesně, který nespadá pod e, obchodní preference EU, takže my se snažíme o otevřený a rovný vztah mezi jednotlivými stranami, je t- mechanismus je bezpečnostní síť, je důležité, aby všechny kroky možné byly transparentní a možné eventuální šetření bylo založeno na jasných a objektivních kritériích. Ještě jedna Eh, myšlenka eh, vzhledem k tomu, že jsme v roce 2014 projednávali řadu eh, zpráv související s Moldavskem a vždy jsme doufali, že naše ekonomická obchodní opatření přiblíží Moldavsko Evropské unii. Mám tady i čísla, která nebudu jmenovat, ale je jasné, že tato FTA, která je provizorně eh, v platnosti od roku 2014, již přinesla určité pozitivní efekty. 20% nárůst v, eh, v celkovém eh, exportu Moldavska do Evropské unie, což není mnoho, když se podíváte na vlastní čísla, ale trend je dobrý a rozhodnutí tohoto výboru měla efekt, který jsme si přáli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Danty. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisi za informaci, kterou jsme dostali k návrhu nařízení. Myslím si, že je pro nás důležité zdůraznit, jak obchodní vztah s Moldavskem je zásadní pro rozvoj a podporu reform, které Moldavsko provádí. Myslím si, jak říkal předřečník, že výsledky této obchodní výměny jsou viditelné, protože narostly velmi značně v uplynulých letech. Eh, záchranné sítě, které obsahuje toto nařízení, jsou užitečné. Doufáme, že nebudou potřebné, že nebude nutné využít v praxi, ale poskytují jistotu Evropě s ohledem na jistá možná zneužití, kterých by se Moldavsko mohlo dopustit. Já doufám, že to bude dobré nařízení, budeme na tom pracovat společně s dalšími zpravodaji, abychom eh, přinesli ty odpovídající změny, které budou nutné k tomu, aby i z tohoto hlediska zde byly potřebné záruky pro evropskou obchodní politiku. Gracias. Und jetzt Herr Děkuji a nyní pan Mojsa. Děkuji, pane předsedo. Několik slov k té dohodě s Gruzií a potom horizontálně bych chtěl srovnat obě ty dohody. Zatímco bilaterální ochranná doložka je taková typická, klasická doložka v bilaterálních dohodách, mechanismus proti obcházení opatření je trošku inovativnější nástroj. který byl využit k odstranění strachu z liberalizace. Takže je takovým vlastně ústupkem vůči přílišné liberalizaci eh, z některých zemědělských produktů a má za cíl odstranit eh, obavy eh, z, z, toho, z této liberalizace. Proto komise vymyslela tento mechanismus. A k tomu, co navrhl pan Scholz, a sice, že existuje riziko korupce, které je třeba potřít, tak k tomu se dá říct několik věcí. Za prvé eh, jde v podstatě o ekonomický nástroj a komise má povinnost, protože je tam napsáno Shell, je, je povinná eh, informovat Gruzii v případě, že určité limity budou naplněny. Eh, je to jednostranný nástroj. Gruzie nemá nějakou doložku, kterou by mohla použít proti Evropské unii. Takže tady je určitá prezumpce viny, která ale leží na té druhé straně. Zůstává to ale eh, v jádru nástroj ekonomické povahy. A v tomto kontextu bych měl otázku na komisi, proč u Moldavska máme ochranou doložku, zatímco u Gruzie ne. A myslím si, že odpověď na tuto otázku pokryje i eh, otázku pana Šolce na řešení eh, mechanismu řešení sporů v případě Moldavska. Děkuji, pan Saraliu. Děkuji, pane předsedo. Eh, já chápu eh, smysl toho návrhu komise, jestli ho chápu správně. Eh, hovoříme tady o eh, zavedení teoretických nástrojů, které by mohly být spuštěny eh, v případě, že by si to situace žádala a kdyby bylo potřeba ochraňovat evropské trhy, zejména v určitých citlivých oblastech zemědělských produktů tam, kde by mohla hrozit nestabilita způsobená nadměrnou produkcí nebo nadměrným vývozem z těchto dvou zemí. Eh, já se domnívám, že pokud bychom celou tuto situaci eh, vnímali v kontextu, eh, zjistili bychom, že u Moldavska i Gruzie je Evropská unie nejdůležitějším obchodním partnerem a panuje značná nerovnováha mezi vývozem z Evropské unie a dovozem do Evropské unie. Obě tyto země mají poměrně značný eh, vývoz do Evropské unie a dovoz, eh, dovoz z těchto zemí je poměrně nevýznamný bez ohledu na to, že došlo ke značnému posílení obchodu ve prospěch Gruzie a Moldavska v nedávných měsících. Zejména v případě Moldavska můžeme hovořit o strmém nárůstu, ale přesto si myslím, že neexistuje žádná bezprostřední hrozba. Na druhé straně je dobré mít takovéto nástroje v záloze, aby mohly být spuštěny v případě, že to bude nutné. Takže zase, to já chápu. Možná jenom dvě otázky na komisi bych měl jsou některé konkrétní země nebo některé konkrétní produkty v Evropské unii, eh, které by eh, připadaly v úvahu v případě takovéto situace? Předpokládám, že by to bylo nejspíše v oblasti zemědělství. A druhá otázka jestliže otázka, jestli eh, existuje reciprocita, jestli Gruzie a Moldavsko má eh, nějaký způsob, eh, nebo jestli má úmysl zavést podobná opatření pro dovoz z Evropské unie. Děkuji, pan Takula. Ah, Mr. Takula, the floor is yours, if you wish. Pane Takulo, máte slovo, jestli ho chcete. You like to say something? Chcete něco říct nebo ne? Jste stínový zpravodaj. I can say something about this Georgia. Ano, můžu k tomu něco říct. Ke Gruzii. Takže tato eh, dohoda s Gruzií je druhá ze dvou eh, operací, ke které se Evropská unie zavázala v, v říjnu 2008 na konferenci dárců a to bylo v době po vojenském konfliktu s Ruskem. Tehdy se zavázala poskytnout 500 milionů euro eh, podpory. Makrofinanční pomoc Gruzii byla poskytnuta eh, prostřednictvím několika nástrojů EIB eh, e a ENI. V srpnu 2013 spoluzákonodárci eh, přijali rozhodnutí o, makro, o programu makrofinanční pomoci Gruzii v celkové výši 46 milionů euro. Bylo to 33 milionů a později další částka. Byly to dokumenty podepsány v roce 2013. E, ta první tranše 13 milionů euro byla proplacena v roce 2015 a e, potom v dubnu 2015 druhá tranže. Proplacení této druhé tranže 23 milionů euro je naplánováno na letošní podzim. V případě, že program MMF zůstane e, bude dál běžit a že e, Gruzie naplní podmínky obsažené v memorandu porozumění. Tyto politické podmínky na základě memoranda o porozumění spadají do následujících čtyřech tematických oblastí. Zlepšit zprávu veřejných financí, posílení sociální záchranné sítě, posílení eh, bankovní regulace a obchodní, a eh, obchodní politiky a politiky hospodářské soutěže s cílem implementovat DCFTA. Proto bych se chtěl zeptat, zda Gruzie plní ty podmínky pro proplacení druhé tranže. Kdy bude druhá tranže proplacena? A za druhé, Hodnocení ex post eh, MMF z roku 2012 ohledně operací v, Rus, eh, v Gruzii eh, identifikovalo tři ponaučení, které je třeba zohlednit při budoucím rozhodování o operacích MMF. A sice, že je zapotřebí konkrétněji formulovat kondicionalitu, za druhé vyhnout se kondicionalitě při přijímání zákonů gruzínským parlamentem, za třetí zlepšit viditelnost nástroje makrofinanční pomoci v, v zemích, které jsou příjemci, tak mohla by komise odpovědět na to, zda e, si tato ponaučení vzala k srdci. To bylo v podstatě všechno. Děkuji. Děkuji, to bylo ještě k dalšímu bodu MFA, takže já myslím, že komise si to jistě uvědomuje. Vrátíme se tedy teď k ochranným doložkám a e, požádáme komisi, aby odpověděla na otázky. Thank you, Mr. Chairman. Regarding the anti-circumvention mechanism. Děkuji, pane předsedo. Co se týče mechanismu proti obcházení, jak bylo Eh, správně řečeno, je to taková bezpečnostní síť, je to nástroj proti ehm, podvodům v případě některých citlivých zemědělských produktů. A je to také ochrana skutečných producentů v Moldavsku a v Gruzii, aby žádná další množství produktů, které nemají původ v těchto zemích, se nedostávaly do EU. ten mechanismus je oddělen od kontroly původu. Moldavsko musí eh, mm, dělat, provádět kontrolu, pokud mají bezcelně do EU. Současně EU má právo žádat o věření původu zboží, které, nebo kde má podezření, že Eh, obcházejí eh, požadavky na, na zemi původu. EU eh, e má mm, právo žádat administrativní spolupráci v celních otázkách po orgánech Gruzie a Moldavska, včetně inspekcí. Myslím si, že otázka dohod se Střední Amerikou a se s asociačním výborem, bylo zmíněno v jedné z otázek a musím říct, že v případě Střední Ameriky ten výbor e, eh, předružení skutečně musí být konzultován před přijetím e, definitivních e, pravidel. V Moldavsku to nebylo takto dojednáno, s Moldavskem tedy to není e, takto dojednáno. Kromě toho musím dodat, že jednání klauz, ochranou klauzuly v dohodě je nejprve, nejprve tedy musí EU rozhodnout, zda je to skutečně nutné. Například pokud eh, by to partner eh, FTA mohl zneužít, pak by to bylo užitečné v případě Moldavsku. Moldavsko požádala o ochra- bilaterální ochranou klauzuly Nebyl to tedy požadavek EU, byl to požadavek Moldavska, což nebyl ten případ e, u Gruzie. Rozdíly mezi dohodami a mezi těmi ochrannými klauzulemi závisí na jednání samotných. Role komise je um, reflektovat na tom, co je v té dohody a navazovat na minulé zkušenosti eh, toho, co již bylo eh, dohodnuto v podobných případech. To je, myslím, většina těch otázek a eh, odpovím na to, pokud bude nutné. Na další otázky. Pan Landsbergis, tedy chcete k tomu něco? Pan Scholz? Dobře, zavřu, uzavřu diskusy a Návrhy um, zprávy se pravděpodobně projdají jednají 19. listopadu nebo dřív. Dobře, další eh, bod na pořadu jednání je bod číslo 21. Diskuse o implementaci um, makrofinanční pomoci v roce 2014. Tam jsou i hodně programů Ukrajina, Jordánsko, Tunisko, Kyrgyzstán, Největším částka šla Ukrajině 3,4 miliardy. Takže bychom se měli podívat, jak vypadá implementace a chtěl bych tady přivítat pana Temperánu Alioriu který je vedoucím oddělení na DG ECOFIN, který nám stručně něco řekne o té implementaci. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, makrofinanční pomoc je výjimečný nástroj finanční podpory, který se používá pro, pouze pro země, kde jsou závažné ekonomické problémy, obvykle v kontextu s, s dohodou s IMF tato pomoc se poskytuje ve formě střednědobých půjček, 15-letá splatnost a výjimečně pro relativně chudé zadlužené země ve formě grantů. Tento výměr, výjimečný nástroj makrofinanční pomoci podléhá řadě podmínek, včetně politických kritérií, existence demokratických institucí, právní stát, respektování lidských práv a používá se od roku 1990, tedy začal se používat na podporu eh, eh, ekonomické a politické transformace ve východní Evropě. Eh, doposud tato pomoc čítala 10 miliard euro, většinu z nich, většinu z toho byly úvěry, což má samozřejmě mm, další eh, implikace. Využívání tohoto nástroje se zintenzivnilo od vypuknutí finanční krize v roce 2009. Poté eh, následovalo relativně klidné období, když se zlepšovala ekonomická situace, pak od roku 2011 jsme zase byli svědkem nárůstu počtu těchto opatření, nejprve jako reakce na arabské jara, proces arabského jara. Jsme dostali žádosti z Jordánska, Tuniska, Egypta. Ten Egypt to nebyl nikdy implementováno vzhledem k politické situaci v zemi a nedostat neexistenci dohodu s Mezinárodním měnovým fondem. Pak byly eh, operace v Jordánsku, v Tunisku, které se nyní implementují. Pak v roce 2010, to byl v podstatě historický rok to, v případě tohoto nástroju z důvodu krize na Ukrajině. Jak víte, mm, Evropská unie reagovala eh, mm, eh, poskytnutím historicky vysoké částky celkem 3,4 miliardy jsou již vyhrazeny během poslední operace, z toho 2,21 již bylo vyplaceno v letech 2014 až 16 tedy bude vyplaceno. Začali jsme tedy proplácet první operaci 110 milionů, to bylo finalizováno v letošním roce, pak další, to je jedna miliarda, to už je velká, velká, velký projekt. A pak následuje nová schválení nového projektu v roce 2015 na 2,8 miliard. Minulý rok došlo k implementaci řady projektů vedle těch um, prací na Ukrajině probíhala celá řada dalších projektů v Gruzii, Jordánsku, Kyrgyzské republice, Tunisku a v případě Kyrgyzstánu hlavním prvkem eh, té tranše, mm, ten už byl proplacen a my připravujeme se na eh, proplacení druhé tranše což v mnoha případech odráží problémy s podmíněností. Mm, co se týče kondicionality, v případě Gruzie mm, došlo tedy k odkladu, což ani není problém s mm, dodržování pravidel, ale to, že dochází k odkladům implementace programu IMF. To souvisí s IMF a jak víte, tak e, parlament schválil kontraverzní zákon, který prezident vetoval, ale byl ještě přehlasován s cílem, aby, mě, aby dohled byl e, předán z centrální banky na dohledovou agenturu. My jsme to o tom mm, jednali, vyjádřili jsme se k tomu, došlo k určitým zlepšením, byly přijaté určité novely. Bohužel IMF i komise stále věří, že to není dostatečné. Negarantuje nezávislost toho, této nově vytvořené agentury. Tedy IMF i tento mm, náš program je z tohoto důvodu odložen. Doufám, že to bude vyřešeno díky dalším novelám v příštích měsících. Minulý rok jsme penalizovali hodnocení finančních toků Bosně a také jsme dokončili tento projekt na Ukrajině a dokončili jsme externí hodnocení Bosny a Hercegoviny. Co se týče možných nadcházejících projektů, tak víte, že jsme, že jsme dostali žádost o makrofinanční pomoc z Moldavska, což také závisí na statusu jednání s Mezinárodním měnovým fondem. IMF eh, se chystá zahájit misi a poslední zprávy, kterou jsme měli, že účel by se měl eh, z, omezit na prosté zjišťování faktů, což není dobrá zpráva. Souvisí to s nedávnou rezignací guvernéra Národní banky. Myslím, že pro tuto zemi je důležité, aby vyřešila tyto výzvy v bankovním systému, aby se dohodla s IMF na reformním programu a v tomto kontextu by komise mohla uvažovat o příznivé reakci a, daní, eh, a dát návrh tedy parlamentu a radě. Takže to jsou některé ty věci, které se které teď přicházejí v mm, Moldovsku. Eh, další eh, naše priorita bude Ukrajina. Je tam stále ještě 1,5 miliardy, které se bude teprve implementovat a na začátku října proběhne návštěva Kieva. Jak víte, dostali jsme také novou žádost od Tuniska, kde implementujeme 300 milionů. První tranše již byla uvolněna. Jak víte, velice to ovlivnily nedávné teroristické útoky a protože turistický Rus, ruch Ehm, v podstatě skolaboval, byl tam 75% pokles, což je velká krize eh, v důležitém sektoru ekonomiky, která ovlivňuje platební bilanci investice. V tomto kontextu se revidovaly eh, projekce růstu z, ze 3% na 0,5 až 1%. Eh, orgány, místní orgány kontaktují IMF i EU eh, s žádostí o dodatečnou pomoc. Nedávno deklarovali eh, snahu o mm, nahradit ten stávající program novým a žádají tedy o dalších 500 milionů. Komise to nyní zkoumá a pravděpodobně se brzy objeví návrh příslušný. Kromě toho Tunisko a Moldavsko a Ukrajina eh, tedy bychom neměli pustit ze, eh, ze zřetele eh, tu celkovou migrační krizi, jejichž příčiny jsou politické, vojenské konflikty v regionu a ekonomické problémy v tomto regionu byly, veli, byly velice slabé makroekonomické výsledky, ekonomické modely nefungují, je třeba reformovat. Některé země jsou na tom lépe, například Maroko, Jordánsko, Tunisko. A je velmi důležité, abychom podporovali jejich stabilitu a prosperitu um, projekty v Jordánsku stále implementujeme a jsou a je to um, vlastně odůvodněné dopady krize v Sýrii, což vede k proudu uprchlíků do Jordánska, což je asi 10 až 15 mm, populace jsou již uprchlíci. Libanon eh, také má asi 25 populace e, této velice malé země jsou uprchlíci, takže v případě Jordánska ten projekt měl e, uvolnit fiskální nerovnováhu v důsledku uprchlické krize. My chápeme, že um, orgány mohou mít zájem o žádat o další pomoc vzhledem k té uprchlické krizi. To je tedy další uh, možnost intervence do budoucna. Myslím, že už mluvím dlouho. Děkuji za pozornost a komise e, bude reagovat na otázky, které budete mít. No Děkuji, upřímně řečeno, nikdo se nepřihlásil o slovo. Paní Begín. Eh, grazie. Děkuji. Děkuji komisi za toto vystoupení. My máme trochu zvláštní stanovisko makrofinanční pomoci obecně, protože tyto platby, které pomáhají stabilizovat rozpočty třetí zemí, ovšem eh, pocházejí z peněz evropských daňových poplatníků a proto by bylo nutné přijmout odpovídající opatření. Všichni víme, kolik peněz to znamená protože Evropská komise zveřejňuje tyto údaje o makroekonomické pomoci třetím zemím. Někdy ovšem toto využití dost diskutabilní. Nejedná se jen tedy o mrhání veřejnými penězi, našimi penězi, ale je zde i etický problém. Schéma makroekonomické pomoci vypadá trošičku jako pakt s dňáblem, ovšem v tomto případě jsme dňáblem my země potřebují tyto peníze a Unie po nich požaduje reformy a, reformy a další věci, které by pomohly multinárodním, nadnárodním společnostem. Ne vždycky to ovšem pomůže oživení národní ekonomiky. Ukrajina, tam pojedeme zítra s oficiální delegací, to je další příklad ty peníze, které máme zatím k dispozici, nebo které zatím na to byly vynaloženy přes 1,6 miliard eur, k tomu prostě není co říci. Ekonomická studie hovoří také o tom, že Evropská komise připravila ještě dalších 1,8 miliard ve formě půjčky. Myslím si, že tady by to mohlo ještě prohloubit krizi. nejenže že to nezastaví ty problémy. Takže já se ptám, jaké jsou kontroly, jaký, jakých zpětních vazeb využíváme. My si nemůžeme těmito platbami koupit stabilitu regionu. A já si myslím, že když si to představujete, tak je to dost naivní, pokud ovšem k tomu nepůjdou ruku v ruce další politiky. Pan Winkler. Thank you very much, Chad. Děkuji vám, pane předsedo. Patrně z geografických důvodů to vidím trošku jinak Eh, než kolegyně, která mluvila přede mnou. Eh, tři velice stručné poznámky. Za prvé ze zpráv komise, eh, děkuji za ně mimochodem, ale i ze všech našich zkušeností z historie, makrofinanční pomoc se ukázala jako užitečný instrument a je potřeba ji zachovat. Aniž bych chtěl zabíhat do detailů, je jasné, že pokud se snažíme vžít do eh, bývalé země přístupové nebo bývalé země politiky sousedství. Je jasné, že MFA je eh, důležitý eh, nástroj. Otázka zní, plní své cíle. Ano, tady musíme být velice pečliví a zajišťovat transparentnost a všechny nutné kontroly tak, aby MFA se dostala ke svému cíli v partnerské zemi. A za třetí řádný legislativní postup, na základě jehož se rozhoduje o MFA. Parlament může schválit urychlení procedury, jako tomu bylo v případě Ukrajiny a dalších. Děkuji. Děkuji, pan Landsbergis. A já se také vyjádřím velice stručně. Chtěl bych poděkovat komisi, která byla vždycky k dispozici, když jsme potřebovali informace když jsme připravovali legislativní proceduru v parlamentu, když jsme potřebovali informace o reformě na Ukrajině, když jsme diskutovali o MFA, vždycky to bylo velice profesionální a komise vždycky stála na straně parlamentu. Několik slov k asistenci pro Ukrajinu. Za prvé, není to jen tak, že máme pojistky a záruky ohledně toho, jak se peníze využívají musíme vědět, že MFA je navázána na balíček reform. To znamená, že každá tranže, kterou poukážeme Ukrajině z evropského rozpočtu, e, za tu dostaneme reformy. Demokratické reformy, e, evropské reformy a vláda tyto reformy implementuje. Zatím byla Ukrajině proplacena pouze jedna tranže a reformní balíček byl implementován. Nyní čekáme na dalších několik kroků, takže není to, není to o efektivním využívání peněz. My od ukrajinské vlády získáváme legislativu, legislativní práci. Dále, Hovoříme-li o ukrajinské ekonomice, tak tam jsou dobrá znamení. Ty problémy nejsou tak špatné, jako bývaly. Ekonomika se stabilizuje, vládě se daří navyšovat zdroje až 12 miliard euro je ve fondu, který je používán v případě krize a myslím si, že můžeme být velice hrdí na to, že naše evropská e, pomoc byla nejen rychlá, ale také v přesně pravou chvíli, kdy byla nejvíce potřeba. My jsme tedy pomohli stabilizovat ekonomiku, pomohli jsme vládě s přípravou reform a jsme zapojeni do dění. Tím pádem jsme velice důležitým partnerem Ukrajiny který eh, motivuje tuto zemi ještě dále. Takže já mám opravdu velkou radost, že naše mise z výboru INTA už zítra vyráží do Kijeva, kde získáme všechny potřebné odpovědi ohledně využívání peněz, o, o reformním balíčku a tak dále. A eh, jsem si jistý, že eh, budeme potom dávat, budeme moci podat zprávu členům výboru. Děkuji. Eh, já bych chtěl dodat ještě dva body, které se týkají eh, toho, co řekli předchozí řečníci. První z nich eh, je otázka druhé tranže pro Ukrajinu a podmínek, které jsou k té které jsou na tu třetí tranži vázány. Jak se zmínil pan Landsbergis i paní Begin, zítra jedeme na Ukrajinu A vy jste se zmínila o tom, že vyšlete delegaci, která zkontroluje podmínky eh, druhé tranže v říjnu. Eh, takže možná máte nějaké indicie, které byste nám mohli dát ještě předtím, než odjedeme z Bruselu. Druhý bod eh, se týká otázky efektivních a úsporných postupů. O tom hovořil pan Winkler. Evropský parlament dokáže jednat efektivně, když je to zapotřebí. Máme možnost naléhavého postupu a vedle něj možnost žádné, žádného legislativního postupu. Mě trošku dělá starosti jedna věta z vaší zprávy, kde říkáte, komise bude proto nadále zkoumat zlepšování efektivity a účinnosti rozhodovacího procesu. Co to znamená? A co to znamená pro demokratické procesy v Evropském parlamentu? Děkuji, pane předsedo, za otázky. Já bych eh, nejprve chtěl eh, poděkovat eh, velice upřímně Evropskému parlamentu za spolupráci nejen letos na makrofinanční pomoci Ukrajině, ale i předtím. už od doby, kdy nastala ta blokáda eh, ohledně eh, aplikace kometologických pravidel v letech 2012 až 2013 eh, mezi parlamentem a radou, tak myslím, že na straně parlamentu i na straně rady vznikl závazek a odhodlání, aby e, ty operace byly odsouhlaseny rychle a hladce. A my velice děkujeme parlamentu zejména za to, Děkujeme parlamentu za to, že podpořil využití článku 113 v loni, kdy šlo o velice důležitou pomoc Ukrajině což byla výjimečná situace a musíme se ji v budoucnu vyhnout. Ta situace nicméně e, zůstává dále kritická a u MFA 2 jsme se vrátili k článku 212. Tu spolupráci tedy vítáme A komise musí říci, že, si, že není stoprocentně spokojená s tím, s těmi rozhodovacími procesy. Stále se domníváme, že rozhodovací proces je příliš pomalý. Je to jediný externí instrument, který si žádá ad hoc legislativní rozhodnutí při každé operaci. A vzhledem k tomu, že je to nástroj nouzové povahy, eh, naléhavé povahy, tak je to problematické. Eh, komplikuje to eh, způsob, kterým můžeme doprovázet naše tranže z dalších institucí, jako je Světová banka a tak dále, protože jsme mnohem pomalejší. Nicméně díky spolupráci parlamentu a rady to už jde mnohem hladčeji eh, za což jsme parlamentu a radě vděční, ale samozřejmě za daného legislativního rámce si myslíme, že bychom se měli vynasnažit eh, na všech stranách i u nás na straně komise eh, zjednodušit schválení tohoto rozhodnutí, o čemž hovoříme v té zprávě. Dále k otázkám pana předsedy ohledně podmíněnosti druhé tranče této důležité makrofinanční operaci pro Ukrajinu v podstatě eh, ta situace je taková, že stále ještě čekáme na úplnou zprávu od ukrajinských úřadů eh, o plnění eh, požadavků. Ta se spozdila, my na ní tedy čekáme, ale samozřejmě od různých expertů, různých delegací EEAS a dalších máme poměrně mnoho informací, takže máme předběžnou představu o situaci. Nicméně zatím nemáme po, úplné povědomí o všech aspektech a ta mise by nám měla doplnit naši představu. Já velice nerad předjímám naše hodnocení, protože eh, bude potřeba vykonat technickou práci, než komise zaujme konkrétnější postavení. Také to bude záviset na výsledcích té mise, ale mohu říci, že máme určité závažné obavy. Tato operace je velice složitá a v návaznosti na jiné komentáře bych eh, měl říct, že ta operace je velmi velká a využívá se nejen na stabilizaci Ukrajiny, ale také na prosazování reform, které považujeme za zásadní tomto případě 10 z 10 priorit identifikovaných aktualizovanou asociační agendou eh, schválenou loni v Dubnu. Z těchto deseti 8 je explicitně zmíněno. Takže tento podpůrný nástroj je klíčovým nástrojem dialogu o ekonomických reformách eh, s tamními úřady. Máme tedy určité obavy, ohledně splňování celé řady podmínek a budeme to ještě podrobněji zkoumat a diskutovat o tom s příslušnými orgány, ale já odhaduju, že bez dalšího značného dodatečného úsilí při implementaci bude pro nás velice těžké proplatit to, co máme naplánováno a může dojít ke spoždění e, až do konce roku nebo začátku dalšího roku ale očekávám, že e, příslušné orgány budou dále pokračovat, budou dále činit pokrok a uvidíme, jaká bude situace. My se s vámi snažíme sdílet co nejvíce informací. Toto je pouze předběžné a neúplné hodnocení, protože nám chybí informace o celé řadě opatření. Takže eh, Úplnější hodnocení budeme mít po e, vaší misi a také po úplné zprávě o plnění podmínek, kterou požadujeme od příslušných orgánů. A abych odpověděl na otázku e, italské poslankyně, tak e, Komise dělá, co je v jejich silách, aby podepisovala tyto operace a implementovala je a e, starala se o to, aby to nebyly promrhané peníze evropských daňových poplatníků. Děláme to dvěma způsoby. Za prvé, my nedáváme peníze zemím, které se nesnaží implementovat e, politiky a přijímat závazky, jak víte. Vy znáte memorandum o porozumění s Ukrajinou, to je dobrý příklad. Zároveň chráníme zájmy evropských daňových poplatníků tím, že zavádíme celou řadu mechanismů, které snižují riziko eh, nesprávného využívání financí. Za prvé, předtím, než schválíme jakoukoliv operaci MFA, provedeme eh, velké ex ante operační hodnocení eh, finančních situace, tedy pravidla veřejných zakázek, externí audity, eh, centrální banka a tak dále, abychom zjistili, zda existují nějaké minimální záruky v té zemi. Jak si umíte představit, tak většina našich příjemců má velké problémy se státní zprávou, jinak by nebyli příjemci. Přesto ale tedy neprovádíme žádnou operaci eh, u zemí, které neprojdou tímto textem. Eh, pokud během tohoto hodnocení eh, se objeví nedostatky, tak se snažíme je zohlednit v kladení podmínek, jako jsou externí audity, boj proti korupci a tak dále. U každé operace MFA je spousta podmínek v oblasti veřejné zprávy. To je konstanta všech našich operací. Ne vždycky jsou tam podmínky k energetice nebo obchodu a tak dále, ale veřejná zpráva ta je tam vždy kriticky. Kromě toho existují dokumenty, memoranda o porozumění, eh, ta jsou dlouhodobá a Eh, obsahují detailní ustanovení na ochranu eh, finančních zájmů EU. Jsou to pravidelné, eh, pravidelné kontroly ze strany orgánů členských států, které zjišťují správné využívání a umožňují patřičné inspekce, když je to potřeba. A pak je tam dokonce doložka o, o předčasném splacení v případě, že se objeví korupce nebo nepravidelnosti. A v neposlední řadě naše operace vždycky, je-li to nudné, občané eh, podléhají auditním procedurám OLAFu a Evropského účetního dvora. A závěrem bych chtěl říci, že vždycky po eh, skončení operace provádíme ex post hodnocení, kde zjišťujeme, do jaké míry byly naplněny cíle. To všechno děláme právě proto, aby tyto výjimečné operace nepřišly úplně na zmar. Samozřejmě ty země jsou vždycky země krizové s problémy státní zprávy, eh, mají problémy a někdy se nedaří implementovat požadavky, ale jsou to operace velice užitečné. A v čím dál integrovanějším světě nemůžeme zkrátka zachraňovat pouze naše země prostřednictvím makrofinančních instrumentů, ale potřebujeme podobné nástroje i na stabilizaci našeho sousedství, ať už je to Ukrajina nebo jižní sousedství. Nemůžeme eh, ignorovat, co se děje v našem sousedství. Naše sousedství přijde k nám, když ho nestabilizujeme. A tento nástroj potřebujeme jak pro východní sousedy, tak pro jižní sousedy. Děkuji, já jsem přesvědčen, že zůstaneme v kontaktu a budeme diskutovat i nadále. Děkuji. A nyní se dostáváme k bodu 22, což je prezentace studie eh, obchodní politika EU od genderové slepoty ke genderové citlivosti. To je důležitý nástroj na úvahy o genderových důsledcích obchodní politiky a studie je výsledkem genderového mainstreamingu paní Rodriguez Pinero, paní Forenza a paní Saifi eh, mají tuto studii na starost. A já mám velikou radost, že tu máme tři experty, kterým nyní dáme slovo, ale prosím maximálně každý na sedm minut. Je to paní Elina Vilop, autorka studie z DG Expo, které nyní dávám slovo. Děkuji, je mi eh, ctí, že mohu prezentovat svůj dokument o genderových implikací um, ehm, evropské obchodní politiky váženým členům výboru INTA byla vypracována hloupoková analýza a mm, v mém výzkumu byly moje cíle čtyři. Nejprve um, celkový přehled chápání vazeb mezi obchodní a genderovou politikou, dále přístup Světové obchodní organizace Dále, jak komise řeší genderovou rovnováhu nebo nerovnost v obchodní politice. A mm, to na základě e, jednání a rozhovoru s kolegy v DG Trade. Na závěr e, mám určité předběžné závěry, které možná vás budou zajímat. Nejprve velice stručně o tom, jak akademici chápou vztah mezi genderovou a obchodní politikou. Podle dostupného výzkumu mm, dopady eh, obchodní politiky, eh, studie mm, těchto dopadů je stále v počát, jsou stále v počátcích. Vzhledem ke kvalitě dostupného výzkumu je v podstatě hlavní je nedostatek příslušných studií ve všech relevantních oblastech. Ehm, ehm, celkově existuje názor, že obchod znamená další mezení. Liberalizace obchodu a následný rozvoj mají v podstatě mají celkově obecně pozitivní dopad na ženy na celém světě. Některý eh, výzkum ukazuje, že otevření obchodu znamená snížení mzdových rozdílů eh, žen. Není tomu tak ale vždycky. Nedávná analýza konstatovala, a tady, to je, tady budu citovat, globalizace a liberalizace obchodu mají Eh, často protichudný dopad na ženy, jejich živobytí a příjmy. Někdy generují zaměstnání a příležitosti podnikat pro ženy, na druhé straně vytvářejí problémy, protože narušují stávající trhy. Mm, je důležité si uvědomit, že liberalizace obchodu není magickým řešením eh, v tom, že mm, peníze povedou k novým pracovním místům a podobně. E, muži a ženy pracují v různých sektorech. Podle nedávné studie komise e, pouze 18 žen e, pracuje v, v, v povoláních, kde, kde dominují muži. Studie ukazují, že existují rozdíly, které jsou dobře doloženy otevření trhu obchodu přináší efekty, které různým způsobem ovlivňují muže a ženy. Ženy čelí omezením, které jim brání, aby plně využívali příležitosti z obchodu. Tato omezení souvisí k různým sociálním rolím ve většině zemí světa, nižší eh, vzdělání a zkušenosti, znalosti, což je platí především pro rozvojové země a nerovný přístup k zdrojům. Nebudu se příliš zaměřovat na hmm, toto téma, to není hlavním e, cílem naší debaty, ale já chci říci, že genderová rovnost je jedním z cílů tisíciletí a jsou mezinárodní závazky, které mají zajistit, aby národní politiky a mezinárodní závazky neměly negativní vliv na ženy. A tady bylo dosaženo malého pokroku v této oblasti. Neexistuje v současnosti konsensus ve VTO, zda genderová rovnost by měla mít na vůbec součástí agendy organizace. Nejdůležitější ale je zaměřit se na to, jak se nerovnost Eh, řeší našimi, v našich institucích, v obchodní politice EU. Nemusím vám říkat, že prosazování rovnosti mužů a žen je jedna z hlavních hodnot EU. Je to zakutveno v smlouvách EU, o to musí eh, usilovat ve všech svých eh, politikách. Členské státy ratifikovaly umluvy ILO, které stanoví cíle pro pracovní síle. Rovnost mezi muži a ženami mm, mm, v letech 2010 až 2014 nyní eh, práce probíhají na základním dokumentu. Obchodní politika není vyloučena z problémů rovnosti. To je článek 207 smlouvy o fungování EU, který říká, že politika by měla být v souladu s cíly extern, evropských externí akce, kde musí být vazby mezi obchodní politikou a dalšími politikami, včetně politiky rovnosti. EU také bude integrovat genderovou politiku do širšího eh, politického rámce udržitelného rozvoje. Ovšem Ehm, nes, není součástí klíčových kroků, což je obsaženo v příloze. Proto není eh, překvapující, že mainstream, genderový mainstreaming není vysokou prioritou a má omezenou, eh, je, je, existuje o něm omezené povědomí. Přesto DG Trade se tím zabývá stále více. Možnosti jsou četné v dohodách o volného obchodu. Lze možné se podívat na gender, na, na rovnost pohlaví z různých hledisek. Normativně mm, tam se to se tam neříš, neřeší jako takové, ale řeší se to z hlediska lidských práv a pracovního práva. Ehm, komise má nástroj tedy ehm, hodnocení dopadu a udržitelnost dopady pro udržitelnost dopadu. Takže hodnocení dopadu, to je relevantní pro tuto debatu. Všechna, veškerá legislativa by měla od roku 2001 být předmětem hodnocení dopadu na lidská práva a rovnost. Nicméně neexistuje relevantní tracking, není jasné, jak eh, to probíhá. Eh, Existují doporučení pro eh, hodnocení dopadů komise ehm, v rámci od roku 2015 jsou součástí nástrojů eh, lepší regulace. O tom budeme mluvit ještě později. Hlavní nástroj eh, pro řeši, řešení rovnosti pohlaví v obchodních jednání jsou hodnocení udržitelnosti, udržitelných dopadů. To je hodnocení cílů ILO eh, a jejich plnění. Většina eh, hodnocení udržitelného dopadu obsahují některé genderové aspekty, to je pravda. Ale obvykle je mm, tento prvek minimální analýza eh, se nedělá systematicky. Obvykle se zaměřují na doprovodná opatření, Ehm, mm, liber, dopady liberalizace obchodu na ženy ve třetích zemích, ehm, nicméně ehm, mm, také se hovoří na dopadu na ženy v našich zemích, analýzy lidských práv, tak ta hloubka e, analýz se liší. Částečně se to dá vysvětlit chronologicky. Další nástroj je TSP+, což, je, co jsou další pobytky pro rozvojové země mm, podle udržitelných cílů a e, dobré zprávy. Abych se dostala k závěrům, proč by INTA měl, e, měl věnovat tomuto mm, tématu pozornost. Protože e, zajištění genderové rovnováhy přispívá k lepší politice a zajišťuje, aby obě pohlaví mohly, prof, mohly mít prospěch z liberalizace obchodu. To je přesvědčivý argument. Světová banka odhaduje, že řešení bariér pro mm, mm, mm rovnost pohlaví by mělo vliv na liberalizaci obchodu. Takže studie nebo ten výzkum nepřináší um, jasné odpovědi, je prostě ještě eh, třeba dělat víc. Eh, vzdělání žen je nejdůležitějším faktorem toho, jak jejich eh, sociální a ekonomickou sílu ovlivňuje liberalizace obchodu. Některý výzkumu jsou přesvědčivé argumenty, že muži a ženy mají eh, stejný prospěch, závisí to ovšem na veřejných politikách, jako je dostupnost péče o děti nebo péče o starší občany. Um, bylo dosaženo značného pokromu v oblasti mainstreamingu v některých politických oblastech EU, ale gen, genderové otázky se ještě neřeší systematicky v DG Trade. Mm, jsou možnosti, jak toto napravit, jak zajistit, aby se e, otázka rovnosti pohlaví dostala do mainstreamu. E, je tady e, řada doporučení, které jsou na stole a k těm se ráda vyjádřím. Později děkuji. Uh, thanks a lot. So, uh... Děkuji vám. To jsou opravdu velká témata pro novou obchodní strategii. a paní Delfin Salat z komise, která je vedoucí oddělení pro hodnocení DG Trade nám řekne eh, k tomu něco více. Děkuji, pane předsedo. Respektování genderové rovnosti a nediskriminace je opravdu jedna z povinností komise podle Lisabonské smlouvy a tato studie je velice užitečným příspěvkem k analýze vztahu mezi eh, obchodní politikou a genderovou rovností. Analýza, která eh, je stále ještě zatím v plenkách, jak zmiňuje ta studie. Studie také říká, že liberalizace obchodu a následný růst a rozvoj generuje pozivní dopad na ženy na celém světě. Zvyšuje se podíl žen v placeném zaměstnání a e, zužuje se e, e, mzdová propast mezi pohlavími. Přesto však neexistuje žádná přímá odpověď na otázku, jak liberalizace obchodu přímo má dopad na ženy, protože v podpoře genderové rovnosti hrají roli ještě další faktory. Jak už bylo řečeno, obchod není kouzelným nástrojem, ale existují důkazy pro to, že obchod pomáhá. Zatímco hlavním cílem obchodní politiky je vytvořit ekonomické příležitosti pro všechny, musí obchod zároveň chránit evropské základní hodnoty, mezi nimi i rovnost pohlaví. Ze studie také vyplývá, že obchodní politika se čím dál více zabývá eh, genderovou rovností. Například naše nedávné dohody o volném obchodu mají silná ustanovení o udržitelném rozvoji, včetně pracovních standardů, eh, které požadují od obou stran EU i eh, druhé strany respektovat několik základních mezinárodních práv, včetně eliminace diskriminace na pracovišti. K tomu patří principy zakotvené v konvenci ILO o rovném odměňování mužů a žen a o nediskriminaci e, v zaměstnání a při vykonávání čino, profesní činnosti. Například na základě takzvaného systému GSP+, Dáváme celní úlevy rozvojovým zemím, které se e, zavážou k 27 mezinárodním smlouvám a k umluvě o eliminaci veškeré diskriminace vůči ženám. E, země, které jsou příjemci v programu GSP, podléhají dohledu ze strany komise. E, tento dohled se řídí například doporučení výboru pro eliminace diskriminace na ženách. Druhým pilířem závazku komise, e, závazku e, k eh, genderově citlivější obchodní politice je systematicky analyzovat potenciální dopad eh, obchodu na genderové otázky. Jak bylo zmíněno v té studii, v posouzení dopadu, které jsme provedli předtím, než komise přednese návrh, eh, tak v rámci hodnocení paktu udržitelnosti zkoumáme hlavní vyjednávání a v ex post hodnocení zjišťujeme, zda iniciativa platila dostatečně dlouho na to, aby aby eh, data z ní plynoucí byla relevantní. Zase, jak ta studie zmiňuje, nevždy tomu tak bylo v minulosti. Nicméně dělá se to systematicky už asi tři nebo čtyři roky a to v souladu s pokyny Komise pro posouzení dopadu a v nedávnější době také podle pokynů pro lepší regulaci a nástroje pro lepší regulaci. Z těchto zkušeností jsme mohli vyvinout eh, metodologii a rozdíly zvýrazněné v té studii, pokud jde o hloubku analýz, reflektují do značné míry eh, naši zkušenost reflektuje také skutečnost, že genderové otázky a proto i dopad obchodních dohod na genderovou rovnost eh, se liší u jednotlivých obchodních partnerů. Eh, my věnujeme značnou pozornost eh, dopadu v rozvojových zemích, kde mnoho žen je stále ještě vyloučeno z formálního pracovního trhu, zatímco dopad v zemích, jako je například Kanada, které má, která má velmi silnou politiku ochrany genderové rovnosti a ženských práv, je ta situace jiná. Naše analýza se také soustředí na to, kde očekáváme největší dopady. Tím se vysvětluje například to, proč v mnoha našich analýzách se soustředíme na dopad v partnerské zemi, než na dopad v EU. Tak tomu zcela jistě bylo týkalo například eh, u eh, dohod s malými zeměmi, jako je Arménie, kde se analýzy věnovaly více situaci tamních žen než situaci žen v Evropské unii. V jiných případech, eh, jako je například TTIP, bude zaměření těch analýz mnohem více na dopad na Evropskou unii. Tato studie lépe přispívá k porozumění eh, obchodních, obchodním dohodám, což přispěje k lepším tvorbě politik. A v rámci agendy lepší regulace DG Trade přijala pokyny pro analýzu dopadu na lidská práva u obchodních politik a souvisejících iniciativ. Eh, tyto pokyny eh, slouží pro naše úředníky a smluvní partnery pro, a týkají se vypracovávání analýz a posouzení dopadů pro eh, genderovou rovnost a ex post hodnocení. Dalším příkladem eh, toho, eh, jakou důležitost přisuzujeme dopadu na gender, je právě končící ex post hodnocení dohody EU-Mexiko, která analyzuje dopad stávající dohody o volném obchodu na e, genderovou otázku. Mohla bych také zdůraznit, že zrevidovaná příručka pro posouzení dopadu e, paktu udržitelnosti, která byla předána k veřejné konzultaci a bude brzy dokončena za několik týdnů a zveřejněna, e, zajistí, že Eh, SAE bude mít patřičný dopad na genderovou rovnost. Tím se ukazuje, eh, pane předsedo, že se soustředujeme eh, čím dál více na dopady na gender, ale samozřejmě naše snahy mají určité omezení, protože jak ta studie zdůraznila, ne vždy máme všechna potřebná data, což nicméně pro komisi jde zcela jednoznačně o prioritu. Děkuji. A nyní paní Joyce Nár z, ze sítě Wide ženy ženy a rozvoj. Paní Nár eh, je expertkou v oblasti mezinárodního práva a rozvoje. Děkuji, já budu hovořit jménem White Plus, což je síť ženských organizací, které spolupracují nejen s ženami v Evropě, ale také v Indii, Latinské Americe a zeměmi ACP, takže víme velice dobře, jaká je situace. A chtěli bychom zdůraznit, že existují studie eh, organizací White Plus, které se zabývají eh, těmi obchodními dohodami a jejich dopadem na gender a vlivu na, na ženy. My souhlasíme s tím, co bylo řečeno. Ta studie, o které jsme právě slyšeli, je velice dobrá. protože obchod má různé dopady na ženy a muže a e, DG Trade by měla více uvažovat v genderových intencích. Došlo, myslím, k určitému zlepšení, protože přesně před sedmi lety, ne před šesti lety, v září 2009, jsem se zúčastnila workshopu Evropské komise, který trval tři dny a týkal se genderových otázek. A tehdy jedna z otázek byla, co může Evropská unie dělat. DigiTrade se tehdy neúčastnilo, e, byla to akce DG DV a Aidco. Šlo tedy o tematický workshop o genderu, míru a rozvoji bylo zcela jasné, že gender je průřezové téma, což znamená, že v každém projektu a programu Evropské unie musí být zohledněno rovnoměrné zastoupení mužů a žen. Obchod může vést k k více pracovním místům a vyšším příjmům pro ženy. Ale jaké, jaká pracovní místa to jsou? Musíme zkoumat otázku, jaká pracovní místa to jsou. A pokud jde o vyšší příjmy, tak ženy stále vydělávají méně a stále na nich leží to břímně neplacené péče, kterou se ekonomika, ekonomové nezabývají. To by se mělo změnit a mělo by se to zohlednit ve vašem výboru, až budete o těchto otázkách diskutovat. Když říkáte, že neexistují žádné studie, nebo že není dostatek zpráv, tak eh, já bych eh, vás poprosila, abyste se podívali na zprávě o genderových efektech eh, současných partnerských dohod Evropské unie. Je to od APRODEV a dalších, kteří jasně ukazují, že z genderového hlediska rámec přístupu trhu je vlastně řízen soukromým sektorem a snahou o růst a využívá tržní kritéria a mechanismy, které v podstatě vylučují chudé ženy, protože většina jejich práce není e, tržní práce. To je studie z roku 2003. Máme další studie o e, Indii a to tež také e, u Papuji, Nové Gvineji, Angoly a Mozambiku. Pak jsou tu určité studie o vodě. Tady je pouze jediný příklad toho, jak se zvýší neplacená práce ženy, jestliže není zajištěn základní přístup k zboží a službám. To je další studie, na kterou se můžete podívat. Ženy často mají na starost nošení vody pro celou rodinu a tím tráví více času, místo aby tím trávili méně času a tím se snižují jejich příležitosti najít si placenou práci. Dále dopad eh, nadnárodních korporací a obchodních dohod v Chile a v hornických zemích, jako je Angola, Mozambika, Papua Nová Guinea a dopad na tamní ženy a porušování lidských práv v souvislosti s obchodem. To možná neznáte, ale je to velice dobrá studie. V Chile ženy eh, působí v etickém tribunálu proti nadnárodním společnostem právě kvůli tomu porušování lidských práv souvisejících s obchodem. A tyto tribunály se šíří po celé Latinské Americe a podporují je eh, aktivisté eh, ženská hnutí v celé Latinské Americe. A tyto etické tribunály eh, mohou vlastně představovat takový vstupní bod, takový mezičlánek mezi diskuzí EU na jedné straně a Chile a Mercosuru na druhé straně v rámci transpacifického part- na druhé straně transpacifického partnerství. Dále tu máme poslední výzvu eh, občanské společnosti, která vyzývá Brazílii a Evropskou unii, aby podpořila vývoj závazného nástroje pro, eh, mezi, pro nadnárodní korporace a jejich dodržování lidských práv a eh, odsuzuje počínání soukromých sektorů a, a konstatuje, že stávající instrumenty nejsou dostatečné na ochranu lidských práv. Já jsem také přispěla k nové strategii Světové banky pro genderovou rovnost a také eh, k, na podporu eh, závazných mechanismů, které skýtají explicitní ochranu právům žen, jako například jsou pracovnice v domácnosti. Místo ochrany eh, zájmů soukromých korporací musí obchodní politika více chránit veřejné statky a služby. Cesta k udržitelnému světovému rozvoji spočívá ve vrstvě chudých a e, středně příjmových a nízkopříjmových spotřebitelů. Je zapotřebí e, uvolnit kapitál, který e, umožní přístup ke vzdělání a zdravotní péči a k ekonomickým nástrojům. A nyní něco k VTO, protože o tom se taky píše v té zprávě. A my souhlasíme s tím, co ta zpráva říká o VTO. VTO vůbec neuvažuje o genderu a to se musí změnit. VTO není ta správná platforma na řešení genderových otázek, je to obchodní organizace a obchod se týká mužů i žen. A dopad obchodu e, a obchodních dohod je různý na muže a ženy a my jsme opravdu zklamaní tím, že Evropský parlament vyslovil souhlas k dohodě o usnadnění obchodu VTO minulý týden a že to nebude ratifikováno národními parlamenty evropských členských států, protože občanská společnost eh, zaslala prohlášení poslancům, eh, a ve kterém vyslovuje všechny eh, své obavy, obavy mužů, žen, všech občanů zkrátka z, z této dohody o usnadnění obchodu VTO. která by sice měla přinést eh, miliardy ekonomice, ale nevíme, jestli to bude ku prospěchu mužům a ženám. A je škoda, že jste ty argumenty neviděli. tím bych skončila a děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo třem, eh, řekněme, eh, stálým zpravodajům jako první IMA. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že mám příležitost eh, účastnit se této debaty. Děkuji výboru INTA za to, že bylo možné zadat tuto studii. Chci také poděkovat eh, za skvělou práci, která byla odvedena a chci také říci, že první krok eh, k odstranění chyb je jejich uznání a myslím si, že je důležité, že dnes tady hovoříme o genderové dimenzi obchodní politiky, protože to znamená, že uznáváme, že došlo k velkému přerodu v tom, jak se díváme na to, jakou roli by měla hrát žena v Evropské unii. Je zajímavé, že z hlediska několika organizací, například ta eh, Světové obchodní organizace, se tvrdí, že obchod je neutrální z hlediska pohlaví, z hlediska genderové dimenze. A to je zcela politování hodné, protože nic, co ovlivňuje ekonomickou aktivitu, není neutrální. Především pokud vycházíte ze situace tak nerovné situace, tak nerovných eh, podmínek pro muže a ženy, ať už jde o přístup ke vzdělání nebo vyšší odměňování, pokud se nebere v úvahu to, že existují tyto rozdíly a to, jakým způsobem může obchod pomoci v odstranění těchto nerovností, tak se tato nerovnost ještě prohlubuje nemůže být žádný udržitelný rozvoj, který by nesrovnával nebo neusiloval o srovnání těchto nerovností z jakýchkoliv důvodů, i z důvodu genderových. Naše obchodní smlouvy, pokud budou obsahovat jako hlavní cíl dosažení udržitelného rozvoje a pokud uznají, že obchod je důležitým nástrojem pro politiku růstu, tak nechápu, proč to není klíčový prvek, klíčová součást obchodních politik. Já jsem byla ráda, že zde zazněla slova zástupce komise ohledně toho, že je důležité, nebo že se začíná brát v úvahu, že je to důležité. Ale slova nestačí, potřebujeme také jednoznačné závazky. Teď se hovoří o chystané revizi strategie rovnosti. A já žádám, aby se generální ředitelství pro obchod zapojilo, aby bylo součástí této strategie, protože nemůžeme dál podepisovat obchodní dohody, které nebudou obsahovat genderovou dimenzi, aby napomohly odstranit tyto rozdíly. Já bych byla ráda, kdyby ve všech kapitolách o udržitelném rozvoji byly zahrnuty indikátory, které existují a které umožňují měřit, jakým způsobem se odstraňuje nerovnost mezi pohlavími. Je pravda, že chybějí informace, ale my pomůžeme vytvořit více informací, pokud budeme tyto informace vyžadovat a nemůžeme udržovat dále situace, kdy za stejnou práci není stejný plat. Kdyby ta nevýhoda byla na straně mužů, tak jsem se jistá, že by k této nerovnosti nedocházelo a je důležité, aby platilo pravidlo stejná práce nebo stejná odměna za stejnou práci. A to musí být eh, zohledněno ve všech našich krocích. Před několika měsíci jsem byla na meziparlamentním schromáždění s Latinskou Amerikou v Panamě. Tam jsem se sešla s různými ženskými asociacemi. Byl uspořádán seminář právě na téma obchod a genderová perspektiva a ženy mě říkali, že některé z nich eh, přišly o muže a k tomu ještě se pojí, k té bolesti ze ztráty muže, se plní problém, se pojí problém, protože zdědili jsme dobytek, vůbec nevíme, co s tím, neumíme ho ani prodat. Takže je třeba také pomoci vzdělávat ženy, aby ty výhody, které vyplývají z obchodu, byly skutečně neutrální a aby mohly pomáhat nejen mužům, ale i ženám. Já si myslím, že tato studie je skvělým výchozím bodem a já žádám členy výboru INTA a předsedu, který je velmi citlivý na toto téma, právě proto jsme zde dnes tady, abychom se zavázali, že budeme tlačit na komisi, pokud to tady neudělá ze své vlastní iniciativy, aby se do toho zapojila. Já myslím, že podmínky pro to jsou. Je třeba, aby zde byla politická vůle a já důvěřuji komisi, důvěřuji této změně postoje, nicméně jasné, že potřebujeme nějaké závazky, abychom věděli, jak se tato politická vůle promítne do konkrétních činů. A ten politický závazek musí jít ruku v ruce se závazkem eh, veřejných orgánů. Nerovnosti mezi pohlavími, které existují v současné době, vyžadují naléhavá opatření. Už mnoho let všichni trpíme touto diskriminací a všichni jsme za ní zodpovědní. A já doufám, že tomu bude učiněn konec. Děkuji. Děkuji a nyní pan Winkler za paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Já tady jen přečtu poznámky naší kolegyně paní Saify. Její jménem jménem svým děkuji autorům velmi komplexní studie. Rovnost a nediskriminace a podpora těchto hodnot, to je klíčová hodnota Evropské unie. Všichni už v obchodních eh, dohodách eh, máme lidská práva, ale máme tam také genderovou rovnost. Eh, nicméně je důležité, aby Evropská unie i nadále sledovala jejich uplatňování. Dopady liberalizace obchodu závisejí na obchodních politikách obou partnerů. Využití pozitivních eh, dopadů, pozitivních důsledků, to je věc dobře vedených politik. My všichni musíme usilovat o snižování stírání rozdílu mezi muži a ženami i v této strategii pro rovnost mezi muži a ženami pro roky 2015 až 2020 tu je dobrý základ. Kolegyně Sajvy připravila několik otázek, nejdříve pro DG Trade. My jsme pochopili, že genderová citlivost se zvyšuje na generálním ředitelství pro obchod, ale jaké myslíte, že budou příští kroky? Připravili jste už nějaká opatření, která povedou k tomu, že generální ředitelství pro obchod bude více zapojeno do těchto otázek souvisejícím, souvisejícím s, rovnost, s rovností pohlaví. Jakým způsobem chcete podporovat genderovou rovnost? To je otázka pro komisi a potom také otázka na autory. Identifikovali jste konkrétní nástroje ke zlepšení hodnocení ex ante a ex post liberalizace obchodu a dopadu liberalizace obchodu na genderovou rovnost. Děkuji, než dám slovo paní Forence, tak bych vám ještě rád připomenul, že tlumočníci odejdou o půl sedmé, takže budeme muset potom přejít do angličtiny. Paní Forence. Paní Forence bez mikrofonu. Pořád bez mikrofonu. I já bych ráda poděkovala Lině za tuto studii i všem ostatním, kteří přispěli k realizaci této studie. Ráda bych poděkovala našim zpravodajkám. Myslím si, že toto je také první krok ve směru, který jako frakce, jako skupina pro gender mainstreaming v tomto výboru sledujeme my jsme chtěli zabránit tomu, aby pokračovala ta genderově slepá politika. A požadujeme také, aby generální ředitelství pro obchod věnovalo větší pozornost genderovým otázkám v obchodních politikách Unie. Myslím si, že genderová perspektiva by měla vést nejen práce DG Trade komisi, ale měli bychom se věnovat eh, této otázce, i když sledujeme lidská práva. Často tam tu genderovou perspektivu vůbec eh, nezahrnujeme a to též platí pro udržitelný rozvoj. Ráda bych požádala generální ředitelství pro obchod o studii, která by začlenila genderovou dimenzi. Je to nedílná součást práce výboru INTA. Bylo by důležité mít nějakou studii, která bude hovořit o hodnocení ex ante a bude hodnotit také genderovou demenci doho TTIP a TISA. Já myslím, že vůle tady je, ale máme zde i normy, které nám umožňují postupovat v tomto směru. To jsou články 2 a 3 smlouvy o Evropské unii a článek 8 smlouvy o fungování Evropské unie, které podporují rovnost mezi muži a ženami jako hodnotu, na které spočívá Evropská unie. Máme také genderovou rovnost mezi muži a ženami pro období 2015-2020, to je strategie na pět let a také 9. června tohoto roku jsme schválili usnesení Evropského parlamentu. Myslím si, že máme skutečně povinnost eh, prosadit eh, myšlenku, že obchod nemá neutrální dopady, v souvislosti s TTIP tady vůbec nejsou studie v tomto směru. Nemůžeme také akceptovat to, že do studií dopadu nebudou zahrnuty studie, které vycházejí z genderové perspektivy. Ještě poslední věc. Pokud jde o ASDG, tak tam se konkrétně hovoří o genderové perspektivy. Já si myslím, že by to mělo být obsaženo také v pracích našeho výboru. Dnes došlo k velmi důležité události, která se týká genderového mainstreamingu a v podstatě také všech výborů. Tento výbor a výbor FEM budou pracovat koordinovaně a budou se zabývat právě vztahem mezi genderovou perspektivou a obchodními smlouvami. Dobře, teď přecházíme do angličtiny. Máme zde dvě otázky a tlumočníci se loučí. Floor to the commission, please. Thank you very much. Sorry. I think you can say that the strategy has been adopted. Yeah. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, indeed, um,